Dámy a pánové, děkuji, že jste zaujali vaše místa. Dovoluji si zahájit naše pracovní jednání. Nejdříve bych vás chtěla informovat o změnách, které nastaly v našem programu. To znamená, body 10 a 15 jsou odloženy na pozdější období. Pokud nemáte k tomu připomínky, pokud se nechcete vyjádřit k programu, není tomu tak, pak je tento pořad jednání přijat. A nyní bych vás chtěl informovat, že naše zasedání je dostupné na webu, takže z toho sami vyvodíte důsledky. Neboť to znamená, že lidé, kteří se zajímají o jednání eh, Evropského parlamentu, zvláště v Evropské unii, budou sledovat vaši práci a také vaši odpovědnost. Další sdělení nemám, takže přejdeme na nejdůležitější část našeho pořadu jednání a sice budeme hovořit o práci, kterou realizovala paní Moren Šarti a paní Zvězka. Tato práce se týká práv dětí, zvláště v rodinných přeshraničních sporech. Než budu hovořit o samotném tématu, tak bych chtěl poděkovat členům PETY a FAM, kteří přijali naše pozvání. Pokusíme se jim dát také prostor, aby diskutovali. Ostatně tato rozprava bude moderována přímo paní Moran Šarti. Vzhledem k tomu, že jste specialistkou na tyto otázky, tak nejlepší by bylo, abyste měla možnost uspořádat eh, vystupování tak, jak vám to bude vyhovovat. Takže, drazí kolegové, drahá Elizabet, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, drahý Jean-Marie. Jsem velice ráda, že mohu zahájit tuto konferenci, eh, která je věnovaná právem, právům dětí eh, v rodinných přeshraničních sporech. Chtěla bych velice poděkovat mm, výboru Jury, mm, drahému Jean-Marie, který předsedá tomuto zasedání. Chci vám poděkovat za to, že jste nás přijali, protože eh, je tady mobilizován celý tým pracovníků, kteří se zabývají ochranou práv dětí. Děkuji samozřejmě také všem členům Jury za vynikající spolupráci, eh, která zde vládla mezi Jury a mojí kanceláří, nejenom z hlediska uspořádání této události, ale v rámci celé mojí každodenní práce koordinátorky ohledně ochrany práv dětí. A zvláště bych chtěla poděkovat mému kolegovi Tadeušovi Zvězka, který byl zpravodajem ohledně nařízení Brusel 2a a který se připojil ke mně, aby také Eh, vlastně uvedl tohoto velice, toto velice důležité téma. Jsme všichni mobilizováni a musíme spojit naše síly, aby tento problém mohl pokročit. Od roku 1987 Evropský parlament uznal význam tohoto problému rodičovských přeshraničních únosů dětí a vytvořil vlastně funkci mediátora. Za dobu 30 let jsme zaznamenali celou řadu rodičů, kteří se obraceli na naše služby a my jsme jim pomáhali v jejich právních a emočních a velice složitých situacích a situacích, které jsou velice bolestné. Je to složité a bolestné pro děti, složité a bolestné také pro rodiče stejným způsobem a e, pro celé rodiny. V dubnu 2018 se můj mandát rozšířil tak, abych dostala závazku Evropského parlamentu v tom smyslu, že je spolu legislativcem a že musí zaručit a chránit práva dětí v evropské legislativě. Tato nová funkce, která se nazývá koordinátorka pro práva dětí, stvrzuje eh, tento závazek a velice odhodlaně jsem tuto funkci plnila. Od začátku této mise a na základě naší práce pomoci rodičům jsem se zabývala místem dětí z hlediska těchto přeshraničních rodinných sporů. A byla jsem udivena tím, že v podstatě u každého individuálního případu, jak profesionální pracovníci, tak instituce a další orgány se účastnili ve velkém počtu advokáti, mediátoři, úředníci, policisté, sociální asistenti a tak dále. Nechtěla bych na nikoho zapomenout, ale ten seznam je velice dlouhý. Celá řada osob, které mají odpovědnost z hlediska ochrany práv těchto dětí. A ze zkušenosti vím, že všichni profesionální pracovníci, kteří pracují v této oblasti, jsou lidmi, Eh, kteří jsou velice angažováni a velice se zajímají o tuto problematiku. A přesto tato situace zdaleka není ideální. Ještě nás čeká mnoho práce, abychom přizpůsobili naše právní a administrativní řízení potřebám a právům těch příslušných dětí. Protože v těchto rodinných sporech je ještě celá řada dětí, které jsou připraveni, které jsou zbaveni eh, vztahu s jedním z rodičů. A to trvá někdy celé měsíce, celé roky a někdy vlastně stále. Kde je tedy princip vyššího zájmu dětí? Princip, který tak často hlásáme a který by se měl přeměnit v realitu a v zákony. Když jsem si přála zorganizovat tuto konferenci, tak to bylo proto, že jsem si byla jistá, že tato otázka je zásadně důležitá a naléhavá. Svět se mění, počet mezinárodních sňatků se zvyšuje a tudíž eh, proporcionálně také rozvody a spory, kde jsou děti, se zvyšují také. Jsem ráda, že mohu tady přivítat dnes panel mezinárodně uznávaných specialistů kteří se pokusí zhodnotit tuto situaci, naznačit možnosti dalších úvah a konání. konání. Děkuji vám mnohokrát, dámy a pánové, za vaši přítomnost. Jsem velice ráda, že se s námi můžete podělit o bohaté zkušenosti, o osvědčené postupy ve vaší každodenní práci soudců, advokátů, policistů, zprostředkovatelů, a praktiků. A předvečer Mezinárodního dne práv dětí tato konference může být jedním z kamínků naší celé eh, koncepce, která by měla být dlouhodobá a která by měla zajistit ochranu práv dětí a zajistit, aby justice byla více přizpůsobena jejich potřebám. Předám slovo mému kolegovi Tadeušovi Zvězka, který je evropským poslancem, je to přítel a je zpravodajem ohledně nařízení Brusel 2a, které se týká soudní kompetence a vykonatelnosti soudních rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovských. Pane Zvězka, máte slovo, drahý Tadeuši. Děkuji mnohokrát, paní Moran Šartí. Eh, chtěl bych všechny přivítat na dnešní konferenci. A tato konference se bude zabývat otázkami, které souvisejí s úlohou rodiny, ale zvláště půjde o to, jaký prostor, jaké místo musí být přiznáno dětem v těchto konkrétních situacích. Jsou to konfliktní situace, které jsou velmi komplikované z hlediska vztahů mezi rodiči a tím slabým článkem jsou děti. Děti, které musí eh, prožívat všechny tyto problémy rodičů, kterým nerozumí. Po dobu několika měsíců se zabývám touto problematikou. A sice velice podrobně se zabývám tímto problémem. Také jsem a hovořím s experty, členy eh, soudu a také s celou řadou dalších osob, které pracují také mimo Evropský parlament a kteří se zabývají právě problematikou ochrany práv dětí. Naše aktivity, které tady probíhají určitý počet měsíců, ukazují hlavní směry, ale je tady něco, co mě znepokojuje. A to je mm, jaksi rychlost nebo postup těchto prací. Já už několik let jsem aktivní v Evropském parlamentu a jsem trochu zvyklý na to, že dobré změny musí být provázeny také určitou legislativní dynamikou a také vyžadují určitou dobrou dobu nebo příznivé okolnosti. Ale pokud se jedná o tak cholostivé otázky, jako je blaho dětí a jejich práva, tak v takovém případě mám dojem, že evropské instituce a také zástupci členských států Evropské unie by v tomto případě měli postupovat velmi zásadně, velmi angažovaně a samozřejmě bychom měli také trochu urychlit toto tempo, tuto rychlost z hlediska provádění těchto změn, které jsou pro nás velmi důležité. Takže eh, jisté zrychlení by bylo velmi smysluplné. Co se týče eh, nového znění Brusel 2a, a paní předsedkyně se již o tom zmínila, tak eh, v té souvislosti jsme měli celou řadu jednání s různými znalci, experty, a také eh, se členy výboru jury. A ty všechny diskuze se vlastně zabývají hlavními změnami, které bychom chtěli provést v legislativě, která se týká této záležitosti, ať už na vnitrostátní úrovni nebo na úrovni komunitární. Všechny ty změny, které souvisejí s životem dětí a zprávy dětí, všechny tyto návrhy změn představují pro nás skutečný základ našeho postupu. To musí být absolutní podklad a základ pro, naši, pro naše další postupy. A především jde o blaho dětí, to musí být v každém případě na prvním místě u těchto prací. to je vlastně ten hlavní společný jmenovatel. Co se týče eh, nařízení Brusel 2a, tak zde musím říci, že jsem velice rád, že Evropská komise chce rozšířit působnost tohoto nařízení. Jedná se o rodičovské únosy přes hranice. To jsou případy, které vedou velice často k různým potížím z hlediska celé rodiny, ale i dětí. Má to negativní dopad na, na děti. A pokud zde se nám podaří společně řešit tyto otázky, tak to bude velice důležité. Proč? Je to proto, že počet těch přezraničních eh, jaksi svazků stoupá v Evropské unii. A to znamená, že i spory vznikají v těchto eh, rodinách a budeme mít v budoucnosti větší počet. Takže máme tady tyto problémy, musíme hledat řešení a musíme se snažit tím dohloubky zabývat a musíme si uvědomit, jakou pozici, jaké místo v takovémto rodičovském sporu má mít dítě. Tedy v rodině, která eh, vznikne a dále se později rozpadá. Takže musíme se intenzivně zabývat tímto tématem. Pokud eh, to dítě má mít to, to správné místo, tak mu musíme přiznat práva. To znamená, musíme si být vědomi toho, že dítě má mít stejná práva. Eh, víte, že na určitou dobu tato práva jsou zastupována rodiči ale eh, o tom, že tato práva dětí existují, to je skutečnost, eh, kterou nemůžeme změnit. Například eh, musí být povinné slyšení těchto dětí. Děti musí mít možnost, a tady mm, do toho vstupují různí znalci, i když dítě ještě neumí příliš mluvit, tak máme znalce, kteří jsou schopni Eh, chápat i neverbální projevy. Takže eh, právo na toto slyšení je velmi důležité. I když eh, toto řízení, slyšení by nemělo být příliš dlouhé, je, může být krátké a nemělo by komplikovat tu situaci. Pokud dítě potřebuje náhradní rodinu, Eh, tak eh, si musíme uvědomit, že nesmí toto řízení trvat dlouho. Musíme dávat pozor na to také, aby dítě mělo kontakt se svojí řečí, se svým jazykem. Musíme si uvědomit, eh, že je nutné urychlit toto řízení a samozřejmě zmírnit veškeré rany, pokud je to možné. Dítě by neměla být eh, jaksi obětí sporů mezi eh, rodiči. Eh, my se musíme tedy dohodnout ohledně základu, který bychom měli použít na ochranu práv dětí. A od tohoto základu se pak musí odvíjet další iniciativy. A pokud budeme zajedno v tom, že je nutné naplnit podmínky blaha dítěte, tak pak budeme moci urychlit to, to řízení. A já myslím, že to dnešní slyšení může být zajímavé. Eh, budeme také eh, možnost mít vyslechnout Evropskou komisi a dozvědět se, jak probíhají práce, i také na úrovni komise a rady. Takže já doufám, že bude možné tuto záležitost urychlené době uzavřít. Drazí kolegové, já bych chtěla tedy vyzvat kolegy panelu 1. Jsou to naši čtyři experti. Je to paní doktorka, pan doktor Astrid eh, Podsiadlovský, který bude hovořit ze sálu, Anne-Marie Hutchinson, Björn Sieverding a pan Andrea Schulz. Každý budete mít 8 minut tak aby bylo možné získat odpovědi na otázky, které vám budou položeny a kterými tedy obohatíte to první vystoupení. Takže eh, bude hovořit nejdříve Astrid Podsiadlovský, to je první expert, který je odpovědný za uh, oddělení právě dětí to znamená, vy se zabýváte právě justicí, jste sociální psychologem a specializujete se na interkulturní záležitosti. Máte paní slovo. Thanks a lot. Děkuji. <clears throat> Osm minut je velmi málo. Mám tady prezentaci, eh, kterou potom rozdám a budete tam moc najít další informace. Eh, Zhruba 2,1 milionu dětí je dotčeno různými spory podle údajů. My se zabýváme tím, jak se s nimi zachází v soudním řízení, když jsou eh, nějakou obětí eh, konfliktu o péči a budu tady, tady přednášet nějaká klíčová zjištění. Základem naší práce je UNCRC článek 12 Dále eh, Evropská agenda pro práva dětí. Také eh, pracujeme na základě principů Rady Evropy ohledně justice přízvětivé k dětem. A pak je tady také článek 24 listiny základních práv EU, kde je tedy uvedeno, že je třeba eh, s dětmi zacházet přiměřeně jejich věku a také máme další různé směrnice, které definují specificky, jak ta řízení mohou vypadat tak, aby se děti cítila, cítily bezpečně a pohodlně. Ty e, hlavní pokyny Rady Evropy mají několik klíčových zásad. Zákaz diskriminace, nejlepší zájem dítěte, e, přihlednutí k názorům dítěte, a vedení celého toho řízení e, v jazyce a prostředí, které je přátelské vůči dětem. Děti mají právo na to být vyslyšeny, právo na informaci, být chráněny a také Je tady hodně požadavek ohledně školení pracovníků, kteří jsou v kontaktu s dětmi a také se snažíme o, o disciplinární spolupráci. Takže my v našem výzkumu jsme zkoumali situaci a teď tedy můžeme přejít k dalšímu obrázku. Zkoumali jsme zkušenost se 400 dětí v deseti členských státech Ptali jsme se i profesionálů, jako státních zástupců, policistů, všech, kteří vstupují do kontaktu s dětmi. A některá zjištění z naší práce jsou, že je tady eh, velký rozdíl v skutečných postupech nejen mezi členskými státy, ale i uvnitř státu. Často to záleží na úsudku toho konkrétního pracovníka. A tady opravdu voláme po harmonizaci postupů, tak abychom všem dětem bez ohledu na jeho situaci a na jeho zemi zajistili, že to dítě bude vyslyšeno, bude moci vyjádřit svůj názor eh, a to v bezpečném prostředí. Také u většiny případů děti chtějí být vyslyšeny, některé přímo. Eh, chtějí hovořit s osobou, která má vliv na rozhodování, ale potřebují ty správné kontakty a správné podmínky, aby tak mohli učinit. Eh, v našich zjištěních jsme také konstatovali, že je třeba přijmout konkrétní opatření o právu dítěte na informaci, aby dítě vědělo, o co jde, právu na to být vyslyšeno a být chráněno. A tyhle věci nejsou úplně standardním postupem, v tom je třeba ještě udělat hodně. Klíčové zjištění je profesionální chování. To jsme zjistili při rozhovoru s dětmi. Když ten pracovník je dobře proškolen, zajistí eh, ten jazyk a prostředí přátelské vůči dětem, eh, také by se měl snížit počet těch slyšení, protože opakovaná slyšení jsou stresující pro děti. Je důležitá spolupráce mezi experty různých oborů Eh, přeshraničních sporů, které jsou ještě složitější, je to o to důležitější. A potřebujeme tedy jasná vodítka ohledně standardních postupů. Chtěla bych zdůraznit důležitost informací, aby dítě vůbec vědělo, co se děje, jaké jsou jeho příležitosti, jak se může vyjádřit, jak může přednést svůj názor, jaké jsou třeba procesní záruky, eh, proč třeba se to, ten výslech nahrává pokud dítě neví, že to je kvůli tomu, aby se snížil počet těch, těch výslechů, tak to dítě eh, se může cítit nepříjemně. Může se i bát, kdo to uvidí, táta nebo máma a může z toho být ve stresu. Takže eh, ty informace eh, hodně ovlivní to, jestli se to dítě bojí nebo nebojí a jestli se aktivně zapojí do řízení. Pokud je dítě dobře informováno, může se jasněji vyjádřit. A třeba, aby bylo možné si vybrat ty procesní pojistky, kdo bude dítě doprovázet. Je to lepší v samostatné místnosti nebo zaší účasti, je to třeba všechno vysvětlit. A myslíme si, že opravdu tady to informování je jádrem eh, toho postupu eh, s dětmi. Na obrázcích také najdete různé citáty dětí, nebudu je číst protože máme málo času, ale prosím podívejte se na ně, protože jsou informativní. Také sdělíme různé postupy, ehm, Tady pak je problém také s posuzováním zralosti dítěte. Kritéria často nejsou úplně jasná, je to různé, různě zakotveno v právních předpisech a také máme pocit, že individuální posudky se neprovádějí eh, nějak systematicky nebo v nějaké jednotné formě. A to platí i pro otázku posuzování nejlepšího zájmu dítěte. Ty postupy jsou velice odlišné. Pak je také eh, třeba zajistit právo na ochranu. Děti dobře chápou, co by jim eh, pomohlo, třeba chtějí být sami s tím pracovníkem během slyšení, Někdy eh, chtějí mít eh, možnost být někým doprovázeny. To jsou velice relevantní otázky. v členských státech jsme zaznamenali, že ta sociální podpora je velice důležitá. A vyzýváme právě k podpoře tohoto práva na ochranu Takže máme tady, potřebujeme průběžnou podporu během celého procesu nezávisle na rodiči. Jedním z problémů je to, že velice často se hodně odpovědnosti dává na rodiče, ale oni jsou v odlišném postavení a může to tam pak hrozit manipulace. Takže potřebu, lidé, nebo děti potřebují nějakou nezávislou osobu, která je podporuje během celého toho řízení ale to také eh, vyžaduje dobrou mezidisciplinární spolupráci. Tak už mi zbývá jenom 30 vteřin, takže bych chtěla ještě se zmínit o tom nejlepším zájmu dítěte. Eh, tady je zapotřebí zajistit jasné právní předpisy a protokoly, eh, obecné Eh, porozumění a také jsme vytvořili takový checklist pro pracovníky v této oblasti, jak uklidnit dítě během slyšení. Je to použitelné pro nejrůznější typy řízení, nejrůznější eh, případy a také jsme vytvořili videa pro děti, abychom je informovali o jejich právech, aby to dítě vědělo, jaká jsou jeho práva, co může očekávat. A pokud to děti mají, tak Eh, pak jsou třeba také aktivnější v tom řízení, eh, kladou otázky, protože se obecně cítí bezpečnější. Děkuji. Děkuji. Bylo to velice zajímavé. A ještě jednou děkuji za to, že jste dodržela eh, ten čas. Nyní paní Hutchinson, která je právnička, specializuje se na otázky britského a mezinárodního rodinného práva. Eh, máte na starost eh, odbor pro děti při Dawson Cornwell, což je eh, velice renomovaná advokátní kancelář v Británii a máte odborné zkušenosti s mezinárodními spory v oblasti péče dítě a únosu dětí, eh, ať už to spadá nebo nespadá pod hákskou umluvu nebo nařízení Brusel 2a. Takže vám nyní dávám slovo a předem děkuji eh, za to, že jste přišla dnes odpoledne mezi nás. Thank you, thank you, madam. And... Děkuji, děkuji mnohokrát. Já bych se ráda držela 8 minut. omlouvám se expertům, když se vrátím k základům, ale já bych se chtěla podívat na některé základní premisy našeho práva v oblasti práv dětí, zejména pohybu dětí. A chtěla bych definovat, jak kdy se právo vyvíjelo, jsme vykládali právě tyto základní premisy. A také jsme chtěli zjistit, co to může znamenat za nebezpečí, protože děti se tedy přesunují přes naše mezinárodní hranice z řady důvodů. Rodiny se stěhují, mají právo se stěhovat a musíme vytvářet politiky, které umožní zákonné přesuny dětí, tak současně nemůžeme vytvářet politiky, které by bránily legálnímu přesunu dětí a rodin. A je tedy potřeba v našich mezinárodních umluvách, abychom měli jistotu na úrovni politické a jistotu na úrovni praktické. A naše životy jsou stále složitější a ti, kteří působí v této oblasti, eh, se určitě shodnou, že případy eh, únosu dětí nemohou být lehce rozpoznány. Ve všech případech rodiny jsou stále složitější a jsou složeny z různých rodinných jednotek a děti se přesouvají z různých důvodů, jak už jsem řekla. A důvod k tomu přesunu jsou důvody, které jsou eh, z hlediska časového někdy zcela oprávněné dočasně, ale nikoli trvale. A proto je třeba definovat naše reakci. Tedy máme umluvu z roku 1980, která se týká mezinárodních únosů dětí a umluva z roku 1996. A v zásadě tyto umluvy definují právní zásady, které musí platit, a také domovský stát, a na který tedy bude právo, se vstat právo rozhodné pro případy únosu dětí. A také zde platí různé vnitrostátní politiky, které se týkají přesunu dětí. A nyní bych se rád dostala k článku 3 umluvy z roku 1980, kde je z, uvedena zásada, že ve všech situacích, které se týkají neoprávněného zadržování dítěte, je, že to dítě je přesuno z místa obvyklého pobytu do jiného státu, a nebo jsou přesunuty z tohoto státu. A je třeba zde zjistit, který stát je státem obvyklého pobytu případě tedy od přesunu nebo zadržování dítěte. A to je základní předpoklad eh, realizace umluvy z roku 1980 a také příslušného nařízení. A pokud není možné prokázat, že dítě bylo zadrženo nebo přesunuto ze státu obvyklého pobytu, tak není mož- možné vlastně uplatňovat eh, ty základní instituty v umluvě. A i obě umluvy, jak z roku 1980, tak Eh, z roku 1996, tak nařízení Evropského nedefinuje, co je obvyklý pobyt. A naše mnohostrané umluvy nedefinují místo obvyklého pobytu dítěte. A ta definice se vyvinula jako právní pojem a musíme si připomínat, že pokud jde o Hákskou umluvu, tak neexistuje vlastně soud a právo, které by převládlo. Každý jednotlivý stát uplatňuje svou jurisdikci a své právo. A pokud jde o obvyklé, místo obvyklého pobytu, tak to platí určitě eh, zejména v západoevropských státech a důraz je na dítěti a na definování, která země je zemí obvyklého pobytu pro dítě a není úmyslem rodičů, kteří se nezabývají nějakými písemnými dohodami, ale je třeba se zabývat dítětem a obvykle se eh, díváme na míru integrace dítěte v příslušném státě, na stabilitu postavení dítěte a na to, zda dítě má určité kořeny. A mladší dítě může eh, zakořenit v určité situaci mnohem rychleji. A postavení rodičů není definující faktor pro obvyklý pobyt. Uvedu příklad, pokud pár, kdy manžel má práci a přesun, chce se přestěhovat z Francie do Německa na jeden rok, a rodina se tedy přestěhuje a během tohoto jednoho roku, to je pobyt, který nebyl trvalý a všichni věděli, že se chtějí vrátit po jednom roce, ale v případě příslušné judikatury tak je možné, že v době kratší než den dítě vlastně přišlo o svůj obvyklý pobyt ve Francii a získalo obvyklý pobyt v Německu. Takže na konci tohoto období žena se rozhodla, že chce zůstat v Berlíně, dětem se daří ve škole, nebo jsem se seznámila s někým jiným a může se stát, že vlastně nedošlo k zad, neoprávněnému zadržení v té původní zemi, protože v době toho zadržení tedy ten, to dítě už mělo svůj obvyklý pobyt v Německu. A co je možno říci k právům dítěte, já bych chtěla, chtěla zdůraznit, že místo dítěte kvalitativně kvantitativní vyhodnocení dítěte a jeho názoru jsou centrální a je tu skutečně důraz na dítě a základem umluvy je, že je to, co se děje s dítětem a pokud takto budeme postupovat, tak si musíme být vědomi rizik vůči dítěti. A musíme také vědět, že existují procesy, které by měly chránit dítě a zejména schromažování názorů dítěte v tomto celém postupu. A konečně máme tu ještě tři další slajdy. Případ LC, který byl řešen naším nejvyšším soudem a matka se přestěhovala se čtyřmi dětmi do Španělska. Bylo byl to zcela eh, legální přesun, došlo k odluce, eh, žili v Madridu a v létě eh, o čtyři měsíce čtyři děti se, se vrátili na Vánoce za otcem do Británie a nakonec si otec ponechal ty děti v Británii a nebylo to neoprávněné zadržení, protože přes skutečnost, že děti odjeli do Španělska, aby žili se souhlasem matky, tak eh, nenabili obvyklý pobyt, matka neměla stabilizovaný životní styl, dětem se nedařilo ve škole a nejvyšší soud posoudil problematiku obvyklého pobytu a nezletila, a zjistil, že tedy děti nenabily tedy obvyklý pobyt ve Španělsku a Připomínejme si tedy při výkladu tohoto případu pojem obvyklého pobytu, který by měl být v zájmu dítěte. Děkuji. Merci infiniment. Děkuji mnohokrát. My si velmi vážíme toho, že jste ilustrovala velmi konkrétní případy a na nich tedy ty zásady, které zde formulujete a my můžeme takto sledovat vaše uvažování. A nyní předám slovo panu, panu Björnovi Siverdingovi. Mluvám se, pokud jsem zkomula vaše jméno. Vy jste členem správní rady a tajemníkem NELFY, sítě rodinných asociací LGBTIQ. A jeden z úkolů této sítě je hájet práva dětí, což je naše vodítko od samého počátku, která jsou vychovávána v rodinách této různorodosti, aby měly stejná práva jako ostatní děti a prosazovat eh, protidiskriminační politiky a politika rovných příležitostí. Takže máte slovo a nyní se těšíme na vaše vyjádření. Děkuji mnohokrát za tento úvod. Děkuji za také za pozvání, abych vás mohl oslovit jménem NELFI, sítě Evropských asociací LGBT Chtěl bych zde zdůraznit v této prezentaci, že děti v duhových rodinách čelí diskriminaci z důvodu nedostatku stejných práv na národní úrovni a to vytváří velmi obtížné situace, co se týče volného pohybu a přesunu rodin. My už v minulosti jsme měli mnohem složitější situace v případě odluky nebo rozvodu a je tu systematické oslabení těchto dětí v eh, duhových rodinách. Abych to ilustroval, tedy práva duhových rodin v Evropě, vidíte zde, vidíte zde mapu Evropy a zde je také vysvětlení, jak vypadají příslušné lidskoprávní politiky a jak vypadají lidská práva v těchto jednotlivých eh, zemích, co se týče práv LGBTIQ. Máme tu tedy zelený pás na západě a červený koberec na východě, až na některé výjimky samozřejmě. Tedy práva rodin LGBTQ. My jsme měli dosáhli řady výsledků. Přesto máme různorodou situace. Máme 14 členských států, které poskytují rovnost v oblasti manželství. Máme registrované partnerství, šest dalších zemí a dvě země, kde je to omezené šest zemí v Evropské unii, kde neexistuje žádné uznání práv rodičů, například na úrovni civilních svazků, to je Rumunsko, Bulharsko, Polsko, Slovensko, Lotyšsko a Litva. Další slide. To samozřejmě má dopady na děti. Nechci o tom hovořit, ale chci připomenout, že pokud existuje tedy matka, otec, kde nejsou právně uznáni a kde nejsou uvedeni oba rodiče, pokud jde o otcovství či mateřství, mají tedy méně povinností a práv, co se týče rodičů, i v situacích, které mohou být velmi složité a samozřejmě méně práv a méně benefitů, pokud jde o děti. A je to opravdu svoboda pohybu je skvělý nástroj rodní příslušníci mají volnost pohybu, ale co to znamená, pokud je o rodinné příslušníky u LGBTIQ rodin, kdy může jít o partnera v registrovaném partnerství, může jít o manžela nebo manželku ve, ve svazku a jde o biologické dítě nebo, nebo osvojené dítě nebo dítě dvou matek. Došlo k případu Koman v létě 2018, tedy v červnu, kdy Lucemburský soudní dvůr rozhodl a víme, že eh, manželé mohou být i stejného pohlaví. Můžeme tento příklad přeskočit a chci hovořit o tomto skutečném příkladu. Vidíme, jak je velmi obtížné žít v duhové rodině, pokud jde o tato práva. Toto je Francesca, ta dáma, která má brýle, která se narodila v roce 2012 skrze tedy eh, Eliny matce, skrze tedy eh, um, a ve Španělsku eh, rodný list uznává obě matky, i bez sňatku nebo civilního svazku. A pro získání španělského občanství dítě musí být tedy registrováno v zahraničí a tady ani Řecko, ani Spojené království nesouhlasilo s eh, převodem rodného listu, protože došlo tedy k umělému oplodnění a ve spojenému království neexistuje tedy společné mateřství a je podmíněno určitými faktory. Musí dojít tedy k oplodnění ve Spojeném království a v tomto případě Francesca nemohla být registrována ve, ve Spojeném království a byla vlastně bez státní příslušnosti, nemohla získat cestovní pas ve Španělsku a ve třech měsících onemocněla rakovinou a byla tu snaha vlastně maximálně zajistit nejvhodnější péči, ale bohužel Francesca nemohla cestovat. Nakonec v tomto případě eh, rodina dospěla k pozitivnímu výsledku, protože jeden úředník, který odpovídal za převod eh, rodného listu v Řecku, vlastně řekl, vydám nový rodný list, který bude uvádět pouze jednu matku a potom získáte španělské občanství, ale přesto Francesca přišla o jednu matku z právního hlediska, protože rodný list, ten převedený rodný list, neuváděl obě matky. Další příklad souvisí s dnešním, souvisí s dnešním tématem je to případ eh, Viktora, zde došlo ke změně jména. Jeho matka je Žanet, Dánka, druhá matka je z Bulharska. Viktor se narodil v roce 2016 v Dánsku, také se společným rodným listem, kdy jsou obě matky uvedeny, ale v roce 2016 se obě matky rozvedly a bulharská matka se začala soudit, aby získala bulharský rodný list, ale obec v Bulharsku odmítla vydat tento rodný list, protože lesbická matka prostě podle bulharského práva neexistuje. Byla zde podána stížnost a správní soud rozhodl, že bude vydán eh, bez vyplněné položky otec. A dánská matka měla předložit, měla zažalovat u soudu a dokázat eh, původ otce. A bulharská matka dostala nový rodný list a byla schopna získat nové, nový, nový tedy cestovní pas a jela do Bulharska bez souhlasu a bez vlastně toho, aby to dánská eh, matka věděla a dánská matka své dítě už nikde neviděla. Byla zahájena dvě řízení v roce 2018 a podělal se na tom také LGBT síť v Dánsku a šlo o právo přístupu k dítěti. Avšak e, bulharské soudy rozhodly, že to není možné a rodičovská práva by byla v rozporu se základními principy veřejného pořádku a práva v Bulharsku. Takže chlapec vlastně nemohl navštívit svou matku a na závěr bych chtěl říci, že pro nás by bylo skutečně velmi naléhavé, aby došlo k vzájemnému uznávání dokladů a nejen co se týče formálního aspektu, ale zejména obsahu těchto dokladů, abychom vlastně zamezili mnohaletému právnímu vaku, které hrozí dětem. A zde je doporučení, aby, abychom si přinesli přepročetli ještě jednou usnesení Rady Evropy o právech eh, rodičů a dětí. To rovná práva existují a tyto rodiny mají stejné potřeby jako každá jiná rodina. A je naléhavé, aby naše právní systémy se smířili s touto realitou a aby jednotlivé státy překonaly diskriminaci, kterou zažívají jak dospělí, tak děti. Děkuji mnohokrát. I vy jste nás seznámil se situacemi, které jsou nesmírně složité, kdy vznikají nerovnosti eh, pro děti vůči ostatním dětem a také nerovnost těchto dětí vůči rodičům a rodinám. Děkuji mnohokrát, nepochybuji vůbec, že to vše vyvolá reakce a otázky. Bez dalšího dám slovo naší čtvrté řečnici, doktorce André Schulz. Děkuji, že jste zde mezi námi. Pracujete v Evropské komisi v oddělení pro občanské, občanskoprávní otázky. Podílíte se na nařízení Brusel 2a a také jste byla první tajemnicí Hákské konference, takže jste v srdci této legislativy a těchto otázek mezinárodního práva soukromého. Byla jste také ředitelkou příslušného orgánu v Německu. Dávám vám slovo a také vám děkuji, že jste zde přítomna. Thank you very much. Děkuji. Nejprve bych chtěla poděkovat jménem komise výboru Jury a koordinátorce Evropského parlamentu pro práva dětí, s níž máme skvělou spolupráci. Jsem velice potěšena, že vás mohu informovat o situaci přepracování nařízení Brusel 2a, které nám velice leží na srdci a z našich diskusí vím, že to tež platí i pro vás. Na prvním obrázku vidíte přehled nařízení Brusel 2a. Jak vidíte, nejedná se tady o podstatu věci. My jsme se zabývali pouze jurisdikcí, v jakém členském státě se má spor rozhodovat, pokud jde o otázky manželství, rozvodu, oddělení, zrušení manželství a potom, eh, jak se řeší otázky odpově- rodičovské odpovědnosti, jako je péče o děti, přístupová práva a podobně. No, pak tam také jsou určitá práva, která harmonizují eh, úmluvu eh, o únosu dítěte z roku 1980. A také hodně vycházíme i z toho, co eh, slyšíme z parlamentu, pokud jde třeba o petice Evropskému parlamentu nebo mediátor EU e Také řešíme otázky ehm, rodičovské odpovědnosti s centrálními orgány, s nimi se pravidelně scházíme, také vedeme bilaterální diskuse ohledně složitých případech a využíváme to i k diskusi o tom, e, co funguje špatně, co by se dalo zlepšit a podobně. A tady vidíte šest oblastí, kde se snažíme e, navrhnout zlepšení otázky Eh, únosu dětí, tam chceme být rychlejší, chceme být velice ambiciozní a eh, chceme tam dát věcné právo eh, pro dítě být vyslyšeno, dále zrušení postupu exekvatur, vymáhání rozsudků, to zatím stále spadá pod vnitrostátní právní předpisy. Umístění dítěte do jiného členského státu, to je oblast, kde pravidla v nařízení úplně nevyhovují potřebám v praxi a také chceme eh, zlepšit právní základ pro ústřední orgány a jejich zájemnou spolupráci. Když se teď podíváme na ta zlepšení konkrétně, chceme eh, postup vracení při únosu zrychlit. Komise také navrhla eh, provést procesní harmonizaci, například omezit počet jednání před soudem, v těchto složitých případech omezit možnost odvolacích prostředků. To se úplně členským státům nelíbí, ne protože by nesouhlasili s principem, ale je to spíše otázka subsidiarity. A také navrhujeme zprostřed, eh, podporovat zprostředkování, protože přátelská rozhodnutí mezi rodiči jsou lepší někdy s pomocí zprostředkovatele. Ehm, je to potom udržitelnější rozhodnutí, je to vodnější pro dítě z dlouhodobého hlediska nejambicioznější projekt je právě vyslyšení dítěte. E, tady to vidíte červeně, to znamená, že rada už rozhodla, že to bude. A to je pro nás velký krok ku předu, protože samozřejmě tady máme Evropskou listinu základních e, právech, taky tady je dokument OSN, ale ne ve všech členských státech tyto nástroje dávají přímo práva občanům. Eh, protože se obracejí na státy. A teď tady máme procesní nástroje určené pro soudy, občany a děti se mohou domáhat práva být vyslyšen a vnitrostátní právní předpisy jenom budou upravovat, jak to vlastně bude v praxi vypadat. Takže chceme podpořit vzájemnou důvěru. nelze odmítat eh, uznání rozhodnutí o dětské péči. Dále zrušení principu exekvatur to je také na programu komise. E, tady členské státy také souhlasily s tím, že ano, že to bude. Potřebujeme mm, procesní pojistky, posílit právo na obhajobu, ale princip jako takový už byl dohodnut. A pokud jde o samotné vymáhací právní e, předpisy, to probíhá na úrovni členských států a chceme zajistit minimální harmonizaci pro důvody odmítnutí vymáhání rozhodnutí. Dnes se stále ještě vyžaduje postup exekvatur, to znamená prohlášení o vymahatelnosti, tak velice často narážíme na situaci, kdy rozsudek z jiného členského státu je označen jako vymahatelný, ale potom v praxi vymáhán není, protože národní právní předpis o vymáhání eh, má mnohem nižší hranici pro eh, odmítnutí Eh, odstrašujících opatření nebo opatření, která podpoří provádění rozhodnutí. A v zájmu dětí a jejich rodičů jsme se dohodli na minimální harmonizaci. Členské státy mohou nadále uplatňovat své vnitrostátní právní předpisy do té míry, eh, do jaké je to slučitelné s nařízením. Potom umístění dítěte, tady jsou dvě nové oblasti, jednak vzdělávací opatření, Pravidla pro umistování jsou pro situace, kdy dítě potřebuje novou rodinu, nové rodiče a z nějakého důvodu se rozhodne, že eh, eh, adopce není žádoucí. Ale viděli jsme, že u různých typů umistování je problém, že eh, tam nejsou právě takováto vzdělávací opatření, když třeba děti mají nějaké nevhodné chování tak potom úřady mohou pomoci rodičům i dětem, aby se to dítě dostalo eh, v vozovkách na správnou kolej. A také chceme eh, řešit situaci, která vypadá jako domácí, když dítě bydlí v jedné země, zemi a ta nová, je třeba najít novou rodinu, ale má třeba příbuzné v jiné zemi, s nimiž má dítě úzké vztahy. A i v těchto případech se snažíme najít nějaké řešení. A za tímto účelem musíme také posílit spolupráci mezi ústředními orgány. Je tady otázka ochrany údajů, to někdy trošku eh, komplikuje provádění. Teď vstoupilo v platnost nařízení GDPR a je to tedy o to důležitější, aby ta pravidla byla správně nastavena a o to se snažíme. Vzhledem k tomu, že tématem tohoto panelu je do určité míry i přístup, tak bych chtěla zmínit, že Eh, tady jsou i nové věci, které se diskutují, když třeba dítě bylo uneseno a ještě není eh, dořešen návrat. Soud, který nemá eh, jurisdikci ohledně péče, ale řeší jenom to návratové řízení, tak je vyzývan k tomu, aby přístup toho opuštěného rodiče k dítěti byl umožněn tak, aby Eh, se nepřišlo o kontakt mezi tímto rodičem a dítětem. A teď možná ten nejzajímavější obrázek pro vás, ten poslední, jaké budou další kroky. Eh, v současnosti eh, se snažíme tedy finišovat. Tento týden snad proběhne poslední zasedání radů pro justici a vnitro. Následně by to mělo jít na Radu ministrů 7. prosince, kde by se domluvil obecný přístup ke všem článkům, včetně relevantních bodů odůvodnění. Pak tam ještě budou formuláře, přílohy a některé další body odůvodnění, které by mělo dokončit rumunské předsednictví. Aha mm, nejdřívější možné datum pro nabití účinnosti je 1. červenec 2022. To vypadá velice daleko, ale ty minulé tři roky tak rychle utekly, že ty příští tři roky uteče určitě stejně rychle. Děkuji. Děkuji, paní doktorko, za vaši odhodlanost urychlit postupy, vyjasnit postupy a podporovat eh, to zprostředkování. Doufám, že rotující předsednictví EU nespůsobí prodlevu eh, nebo narušení eh, této práce. Mně se to odhodlání líbí, opravdu to v nás vyvolává velkou naději, jsem moc ráda, děkuji za vaši práci. A nyní tedy zahajuji diskusi. Pane předsedo, máme 10 minut na diskusi. Takže kdo by chtěl vystoupit, jestli tady teď máme Eh, nějaké otázky. Máme na to 10 minut, abychom se drželi harmonogramu, tím spíše, že ještě máme dva panely a po nich také ještě budete moci vystoupit. Takže kdo chce vystoupit jako první, je vůbec nějaká otázka nebo ne? Zdá se, že ne, takže možná můžeme... Prosím. Já jsem advokátkou v Bruselu a chtěla bych vystoupit, abych vás informovala o e, zvláštní situaci e, dětí, které jsou z Galdelupu, z Martinik nebo z Guajany a jsou ve zvláštní situaci. V rámci nařízení Bruselu 2a se nebere v potaz tato vzdálenost. E, jsou advokáti, kteří v podstatě mm, nedokážou pochopit, že tady není spojení z těchto vzdálených destinací do Evropy. Chtěla bych upozornit na toto. Jsou tady děti, které jsou opravdu v obtížných situacích, jsou tady požadavky na návraty do těchto velmi vzdálených zemí a je to v podstatě materiálně zcela nemožné a e, soudy to neberou v potaz. Děkuji za toto upřesnění. Je to o to důležitější, že zvláště v Guajáně v souvislosti se zeměmi, které vlastně obklopují eh, tento francouzský departement, tak přejezdy eh, těchto sousedních zemí jsou velice obtížné. Proto je dobře, pokud eh, se spojíte s komisí, která je velice vstřícná v této otázce. Jsou tady další otázky? Ne, nikoli. Děkuji. Takže, drahá Elizabeth, jdeme na další bod. Možná, že by doktorka Andrea Schulz mohla zareagovat na tuto záležitost těch velmi vzdálených regionů. Eh, já jsem viděla, že jste velice dobře podle toho, eh, jak jste se na to dívala, pochopila tuto situaci, takže neváhejte, zvedněte ruku, vážená paní doktorko. Já nemám pověst příliš plaché dámy, takže... My jsme se toho problému vědomi, ale bohužel je to problém, který ve většině případů je způsoben eh, tím eh, hmotným rodinným právem, eh, protože jurisdikce jenom, vlastně tam se jenom řeší, před jakým soudem, jaké země se to bude řešit. A my už pak nemůžeme, pokud jde o Francii, rozhodovat, kde konkrétně ve Francii, který francouzský soud. Ale vím, že kolegové z agentury základních práv a z Rady Evropy také se snaží zvyšovat povědomí o tomto problému a chtějí, aby došlo ke změně i hmotného práva. Děkuji paní, tak jako i u ostatních témat, které se týkají komunitárních záležitostí, není možné do toho vlastně začlenit ten pojem vzdálenosti. Když jste v Kaledonii, tak vám trvá 22 hodin eh, cesta do Francie, pokud je to Polynezie, jak je to 24 hodin. Takže ten pojem vzdálenosti by měl být zakotven do těch eh, právních eh, postojů. Žádné další otázky? Ne, děkuji, máte slovo. Děkuji, takže přejdeme nyní na druhý panel. Eh, víceméně jsme dodrželi čas, takže děkuji všem panelistům, kteří již vystoupili velice zajímavým způsobem. A u toho druhého panelu se seznámíme s nejlepšími možnými postupy v oblasti e, slyšení dětí. To je otázka, která tady již byla zdůrazněna v tom prvním panelu, takže jaké postupy tady jsou v rámci soudního a administrativního řízení, které souvisí s rodičovskými únosy a s těmi přezraničními rodinnými spory. Samozřejmě, že právo dítěte by mělo být bráno v potaz u všech soudních řízeních. Je to zapsáno do umluvy ohledně práv dětí v rámci OSN. Ale jak tomu je skutečně v terénu? Máme tady tři znalce. A já bych začala nejdříve profesorem Talia Krugerem, Eh, vyučuje soukromé mezinárodní právo, rodinné na univerzitě v Antwerpách. Od roku 2010 se účastní mnoha projektů eh, výzkumného typu v této oblasti, hlavně z hlediska slyšení dítěte. Nyní nás seznámíte s těmito postupy, paní, a samozřejmě, že nás Eh, velice zajímají této situace slyšení dítěte, kde by mělo dojít k určitému urychlení, takže se zajímáme vaši zkušenost v této oblasti. Děkuji mnohokrát, děkuji za pozvání. Začnu tím, že zde předkládám velmi předběžné výsledky projektu Voice, což je výzkumný projekt spolufinancovaný Evropskou unii. Naši Partneři jsou, jsou Missing Children Europe, Univerzita Antwerpy, Janov a Chent, středisko ICO, v Nizozemsku MIG a Child Focus. Řada našich partnerů je zde přítomná a děkujeme za spolupráci. Chci poděkovat také badatelům z univerzit v Antwerpách a Janově, kteří zabývali právním výzkumem na tomto projektu. Jak jsme postupovali? My jsme analyzovali judikaturu od 1. března 2005 do 31. prosince 2017. A to vstoupilo, to vstoupilo na řízení Brusel, Brusel 2a v platnost, 1. tedy března 2005 a poslední den je vlastně den, kdy začal náš projekt. Zabývali jsme se 938 rozsudky z členských států, nemohli jsme zahrnout všechny členské státy vzhledem k našemu financování. Máme také 8 rozsudků Soudního dvora Evropské unie a 54 rozsudků Evropského soudu pro lidská práva. Postupovali jsme následovně, tedy rozsudky a je do jaké míry naplňují nejlepší zájem dítěte. A jak nejlepší zájem dítěte e, souvisí s dalšími právními nástroji. Ten projekt byl širší než pouze vyslechnutí dítěte, také bral v úvahu zájem dítěte a v součástí toho bylo slyšení dítěte. My jsme pracovali s našimi vlastními korespondenty a badateli u těch jazyků, kterým, nemluv, kterým nemluvíme a zaznamenali jsme, že jsou používal pojem nejlepší zájem dítěte různým způsobem. Někdy nebyl zde přímý odkaz vůbec na něco takového. Bylo uvedeno, že úmluvy zaručují práva dítěte a nejlepší zájem dítěte, takže není nutné se tím zabývat konkrétně u příslušného dítěte. Jindy ten nejlepší zájem dítěte byl úzce spojený s, s nařízením a obsahem nařízení Brusel 2a takže pouze v té míře, pokud tato umluva zaručuje tato práva tímto způsobem, a v některých případech ten nejlepší zájem souvisel s důvody výjimky, kdy hrozilo, že nastane nesnasitelná situace pro dítě. A nejlepší zájem dítěte v některých z těchto případů vlastně rozšiřoval prostor pro tyto výjimky a některé rozsudky využívají tento koncept nejlepšího zájmu dítěte jako koncept zcela oddělený od těchto právních nástrojů. Odkazy na nejlepší zájem dítěte, pokud byly explicitně uvedeny, tak berou pouze v úvahu explicitní odkazy. A my jsme také vlastně eh, se zabývali implicitními odkazy na nejlepší zájem dítěte v řadě případů ten explicitní odkaz odkazoval na konkrétní právní dokument. Byla tu souvislost konkrétně na článek 3 odstavec 1 UNCRC. 167 případů, kdy se jedná o umluvu o únosech dítěte 1980 a potom tu byla celá řada různých právních aktů v oblasti rodinného práva, a také vnitrostátní legislativy. Ve 26 případech se týkalo konkrétní judikatury Evropského soudu pro lidská práva a je tady zajímavé, že 16 z těchto 26 případů se týkaly případu Neulinger Mamuso versus Lotyšsko. To bylo rozhodnutí tedy Velkého senátu a je také příznačné, že soud odkazuje na toto rozhodnutí. A my jsme viděli, že i v tomto případě, tedy Neulinger versus Lotyšsko, je zde uveden rozsudek Neulinger. A když se podíváme na, na odborníky na lidská práva, kteří působí u Evropského soudu, tak říkají, že tento případ X versus Lotyšsko vlastně v, je v rozporu s rozhodnutím Neulinger. A přesto vidíme, že v těch vnitrostátních případech se odkazuje e, častěji na případ Neulinger než na případ X versus Lotyšsko. V dalších případech eh, máme i zahraniční judikaturu, máme zde i anglickou judikaturu, tři odkazy na judikaturu Soudního dvora Evropské unie, ale ty případy jsou poměrně vzácné. A dále tedy další právní důvody odkazu, například eh, se to také, zde se také vyskytuje právní literatura. Jaké odkazy vlastně vidíme? Některé soudy tvrdí, že nepří zájem dítěte je vždy v zemi obvyklého pobytu. Ve skutečnosti by to mělo být v působnosti tedy eh, a že tedy vlastně ten důležité, aby rozhodoval soud země obvyklého pobytu. Což někdy ten nejlepší zájem znamená rychlý návrat, nebo okamžitý návrat. Některé soudy to netvrdí, někdy, je, někdy soud uvádí, že se dítě musí připravit na návrat. A takže je zde také často přítomen ten prvek jednotlivého dítěte a soudy správně tvrdí, že zájem dítěte je důležitější než, důležitější než trest eh, toho unosce a nejlepší zájem by měl být, eh, by se měl týkat eh, jednotlivé jedince s, jejich, s jeho vlastními právy. Ten nejlepší zájem také souvisí se situací v státě obvyklého pobytu nebo útočiště. Velmi často nejlepší zájem je také důvodem pro odmítnutí závažného ohrožení, kdyby se dítě vrátilo do nesnesitelné situace nebo kdyby dítě čelilo násilí citovému nebo fyzickému. Soud také tvrdí, že nejlepší zájem dítěte je také vzít v úvahu názor dítěte. A tady je jasná souvislost mezi tím, co dítě říká a tedy tím, co je jeho nejlepší zájem, tedy co, jaký nejlepší zájem popisuje samo dítě. Nejlepší zájem a spor mezi rodiči, takže je důležité, aby došlo ke zmírnění toho sporu, protože to není pozitivní pro dítě. A myslím, že k tomu bude ještě hovořit další řečnice nejlepší zájem dítěte je vlastně takovou vůdčí zásadou a když se vyvažují zájmy dítěte a práva rodičů, a to také vychází z příslušné judikatury. Máme tu tedy eh, pozitivní faktory, které přispívají k nejlepšímu zájmu dítěte, ty jsou vlevo, a negativní faktory vpravo. A to jsou faktory, které jsme vlastně čerpali z judikatury a vidíme, že seznam negativních faktorů je delší než seznam pozitivních faktorů, takže by bylo jednodušší asi říci, že špatné zacházení nebo zneužívání je negativní faktor a tam by, tam by asi bylo těžké najít korelaci toho, co je pozitivní pro dítě. Dítě se zabývá, soud se zabývá blahem dítěte, my jako právníci často nevíme, co je to blaho dítěte, ale Opět eh, zde to vychází z nějakého sociologického výzkumu a sociologové spojují zda právní, a zjišťují, zda právníci rozumí eh, tomuto pojmu. Zachování rodinných vazeb, rodinných vztahů. Návrat s, s unoscem, s rodičem unoscem, pokud je zde silný vztah, to je považováno za pozitivní a také soud se zabývá uspokojivým psychologickým vývojem v bezpečném prostředí. Zdraví, rovnováha a uspokojivé životní podmínky. Uspokojivé eh, podmínky. Soud jasně říká, že to, co je uspokojivé, není nutně lepší nebo horší oproti situaci v druhé zemi. Když se zabýváme negativními situaci, kdy tu ne, tedy nezaměstnanost nebo nedostatečné finanční podmínky, ty jsou uvedeny jako negativní faktory. Tak, takže dostávám se k dalšímu slajdu. To se týká samotné, samotných slyšení. My jsme zjistili, že ve 194 případech skutečně došlo k slyšení dítěte, které přispělo k vyhodnocení lepšího zájmu dítěte. Ve 126 případech to dítě nebylo slyšeno a bylo zde také vysvětlení, proč. Nevíme někdy přesně, proč e, k tomu došlo, nebo co vlastně to dítě uvedlo u soudu. Takže u těch 194 případů jsme zaznamenali, že někdy slyšení mělo zjistit, zda dítě namítá vůči návratu jako důvod, a to by byl důvod odmítnutí návratu. A někdy to dítě šlo ještě dál. Slyšení dítěte ukázalo, že zde existuje určité riziko. A to je důležité vidět vlastně z pohledu dítěte, což je důležitější než vlastně námitky vůči návratu jako důvodu odmítnutí. Také to ukazuje, že, že, se, že dítě vlastně si zvyká v novém prostředí, tedy pokud to dítě nebylo slyšeno, řada soudů vysvětla, proč nedošlo ke slyšení. A to skutečně slouží k, ke cti tedy příslušných právních norem, protože zde bylo poukázáno na, na, na důvody, proč dítě nebylo slyšeno. Pokud soud nevysl, ne, tedy, pokud nedošlo ke slyšení dítěte před soudem, tak je třeba vysvětlit, proč tomu došlo například eh, vyspělost a věk. Někdy děti jsou příliš eh, to dítě přiš malé, do dvou let, jak řekl pan Zvěvka, děti mohou také vyjadřovat svůj názor neverbálně. Takže i zde je prostor. A někdy je uvedeno, že to nevhodné vyslechnout dítě, to je zejména v situaci, kdy dítě se nedokáže vyjádřit dobře vzhledem k nemoci nebo jiným problémům. V jiných případech bylo dítě slyšeno u jiné instance nebo jiného soudu. A tady je třeba se dále zabývat takovými situacemi, protože není zřejmé, že to, že to, co dítě řeklo u jednoho soudu, by bylo zopakováno identicky u druhého. Případy manipulace. Také zde může dojít k té traumatizování dítěte, nebo někdy není považováno za nutné, aby bylo dítě slyšeno. A zde také třeba to zkoumat dále, proč tedy není nutné dítě vyslyšet. Merci bien. Mnohokrát děkuji. Eh, Ukázala jste, nakolik slyšení dětí je zajímavé ve většině případů a někdy je nutné také změřit dopad, který to může mít za, na velice malé děti. Takže musí být samozřejmě zdůvodněno, pokud nejsou vyslyšení. Takže eh, musíme dávat velký pozor na děti. Náš další znalec tohoto druhého panelu je pan Francisco Javier Forcada Miranda. Děkuji, pane, že jste tady mezi námi. Jste zodpovědní eh, za oddělení, které se zabývá mezinárodními vztahy eh, soudní rady ve Španělsku. Byl jste také u odvolacího soudu soudcem v Madridu a také pracujete na úrovni eh, Mezinárodní sítě soudců. A jste také kontaktní osobou z hlediska soudců v oblasti eh, věcí obchodních a máte tak jako předchozí řečníci necelých 15 minut. Prosím. Pues muchas gracias por darme el uso de la... Děkuji mnohokrát za slovo. Já jsem měl prezentaci, ale za 8 minut to nemohu stihnout a já tedy začnu od konce, za to se omlouvám tlumočníkům, protože bych nerad, aby to, co jsem chtěl, máte více než 8 minut, máte 15 minut, 15 minut. Takže předneste svou prezentaci, a pak případně budeme mít ještě otázky. Tak za 15 minut se tedy pokusím, začnu myšlenkami, které považuji za důležité a potom tedy ještě než začnu tou prezentací, tak bych chtěl zdůraznit takovou základní myšlenku, podle mého názoru. Já mám tu zvláštnost, že ve své zemi jsem působil jako rodinný soudce a z titulu té funkce jsem měl možnost vyslýchat mnoho, mnoho dětí. A já bych chtěl Evropskému parlamentu říci, že pokud jde o výslech nezletilých, je to, že je velice obtížné vyslýchat nezletilého, a to ještě o to více, když se nachází v nějaké dramatické rodinné situaci, eh, kdy do té rodinné situace vstupuje soudní moc. Na mezinárodní úrovni máme právní eh, standardy pro výslech mladistvých. Je to především umluva OSN o právech dítěte článek 12 Eh, pak máme také komentář k článku 12, který to vykládá, a potom je tady článek 24 eh, listiny základních práv EU. Ale obtížné je tyto normy převést do praxe. To znamená, Úmluva OSN nám říká, že dítě musí být vyslyšeno a za jakých podmínek, ale v reálné situaci eh, často selháváme, když chceme úspěšně dovést do konce slyšení mladistvých v Radě Evropy jsem 25 let zastupoval Španělsko ve výboru pro právní spolupráci, což je právě výbor, který vydal ty eh, pokyny pro eh, justici nakloněnou dětem. A Máme sice takového průvodce, který nám říká, jak zacházet s nezletilým, který se dostane do soudního řízení, ale v různých zemích, které potom odpovídají za to, jak bude ten nezletilý vyslýchán, tak eh, ta realita často není tak dokonalá, jak by teoreticky být měla. A já si myslím, že aby bylo možné ti nezletilé řádně vyslýchat, tak je třeba, aby země měly specifické rodinné soudy. A nejen to, je třeba, aby i soudci, státní zástupci a lidé, kteří působí při tom soudu, byli eh, speciálně vyškolení pro vyslýchání mladistvých. Protože ten nezletilý musí být eh, vždy ve středu pozornosti, je třeba, aby se vždy zohlednil jeho názor a proto je třeba překonat určité bariéry eh, kulturního typu, které brání eh, výslechu eh, mladistvých. Je třeba se přizpůsobit situaci mladistvého, aby ten, to slyšení mohlo, provést správ, mohlo proběhnout správně. A máme tady také článek 7 odstavec 3 úmluvy z roku 2006 na ochranu osob s postižením. A tam se říká, že eh, nezletilí s postižením mají stejné právo být ve slyšení jako kterýkoliv jiný nezletilý. A to je také třeba zohlednit. Je třeba opět se přizpůsobit nejen tomu, že to jsou nezletilí, ale také tomu, že jsou postižení. Vyžaduje to nějakou specializaci. A pokud se nám nepodaří, aby naše země řádně uplatňovaly mezinárodní normy, tak to znamená, že nebudeme ty mladistvé správně vyslýchat. A to je zásadní aspekt aspekt. Jsou tady velice důležitá témata, kromě toho, že dítě musí být vyslyšeno, a potom také otázka, co je zralost u dítě. Zda můžeme ten jeho názor brát za relevantní. O tom by se dalo hovořit opravdu velice dlouho. Ale já bych eh, Evropskému parlamentu chtěl přednést myšlenku, že neexistují žádné absolutní principy že když nějaký nezletilý není úplně zralý, tak se může vyjádřit, možná nezrale, ale ten jeho názor stále může být relevantní proto, aby se ten jeho názor v řízení zohlednil. V mnoha právních předpisech se říká, že od určitého věku se dítě považuje za zralé a jeho názor se musí zohlednit ale chceme-li zjišťovat, zda ten nezletilý je zralý, tak se do toho musí eh, zapojit mnoho specialistů, znalci, psychologové. Eh, v, ve věstníku soudců číslo 22 podle Hákské umluvy řík, tam se říká, že až 17 různých odborníků se musí zapojit eh, při slyšení dítěte. A pak si tady musíme položit otázku. Opravdu potřebujeme tolik lidí, aby ten nezletilý mohl být vyslyšen za vhodných eh, podmínek? Potřebujeme opravdu tolik odborníků. V některých zemích, eh, eh, když se má zohlednit názor nezletilého, tak během tří dnů ho vyslechne psycholog, sociální pracovník, soudce a ten jeho názor je brán za hotový ale v některých zemích tenhle celý proces trvá 6 měsíců, během nichž je ten nezletilý vyslýchán znovu, probíhají konfrontace eh, s rodiči. Každý systém je odlišný, ale že by se do toho muselo zapojovat tolik lidí, do toho výslechu mladistvého, to potom u něj vyvolává určitý pocit nejistoty. Také je třeba říci, že umluva OSN určitě v jednotlivých státech se neprovádí správně. Když se podíváme na reformu Bruselu 2a, máme tady zpravodaje Evropského parlamentu pro tento proces. A já bych tady v této souvislosti chtěl nadnést, že reforma tohoto nařízení v této oblasti pokud bude spočívat v tom, že se zopakuje to, co už je zakotveno v umluvě OSN nebo v listině základních práv EU, i když v některých případech to jsou jenom doporučení a teď by to tedy mohlo být už eh, jak se závazné, tak já si kladu otázku, zda to skutečně bude znamenat zlepšení eh, způsobu, jakým je vyslyšen ten mladiství v soudním řízení. Nebo jak dosáhneme toho, aby státy, protože to nařízení nezmění úpravu pro výslech eh, nezletilých, jak tedy zajistíme, že ty státy to budou provádět lépe? A otázka je, když ten závěrečný konečný text, který vznikne, jak bude vypadat? Podle zástupkyně komise by to mělo začít platit od roku 2022 tak je otázka, za to bude znamenat podstatné zlepšení v této oblasti. A to je otázka, kterou já tady, tady dávám ke zvážení. Další eh, otázka. Máme už nějaké postupy pro to, jak správně eh, vyslechnout mladistvého? V, v rámci Hákské konference eh, jsme si řekli, že nemáme nějaká vodí, praktická vodítka, jak postupovat, jak správně mladistvého posuzovat, jak ho správně vyslechnout. Některá vodítka jsou. Je tady eh, takový manuál Rady Evropy, který se netýká specificky výslechu mladistvých, ale je tam uvedeno, jak mladistvého vyslýchat a především, jak k němu přistupovat, když je součástí nějakého soudního řízení. Také bych chtěl říci, že je velice důležité mít na paměti, že provádění mezinárodních norem v členských státech automaticky neznamená, že se ty normy používají správně. Mám eh, trochu času a teď už tady budu trochu sledovat ty slajdy. Eh, tady na tomto slajdu například se hovoří o otázce toho, jak hodnotit hlas dítěte v některých řízeních, která jsou velice citlivá. Je to například otázka mezinárodních unosů dětí. Pokud eh, považujeme eh, toho nezletilého za zralého, když tento nezletilý se postaví eh, proti rozhodnutí nějaké instituce, tak ten jeho názor v tom daném případě bude mít obrovskou relevanci. Ale pokud ho nepovažujeme za zralého, tak ten jeho názor se bude brát mnohem méně v potaz. A Jedná se o předpoklady článku 13.1b. Možná je to docela už technická otázka a není úplně ideální eh, uplatňovat tuto umluvu, ale jedná se o případy, kdy například se posuzuje, zda bylo nějaké genderové násilí, eh, zda ten, ten mladiství s ohledem na to má nebo nemá být vrácen do země, z něhož byl unesen. Tady se vzniká často mnoho odborných zpráv a pak třeba ten názor toho mladistvého je méně relevantní. Dále, takže další obrázek. Tady vidíme, že když jsou takovéto eh, problémy domácího násilí, sexuálního zneužívání nebo cokoliv, eh, co může souviset tady s tím mezinárodním únosem dítěte, tak pak ten názor dítěte eh, někdy nemá takovou hodnotu jako v případě, když ten zralý nezletilý ze své vlastní vůle, a pokud je tedy dostatečně eh, zralý, se postaví proti tomu, aby eh, byl vrácen do té země, z níž byl unesen. Dále pak tady je velice zajímavé téma právo dítěte být vyslyšen je e, právem, ale když se toto právo vykonává, omlouvám se, máme nějaký problém s překladem do polštiny? Problém s překladem do polštiny, říká pan kolega. A zdá se, že už mikrofony fungují. Dobře, tak děkujeme polské kabině. Omlouvám se, můžete pokračovat. Já jsem tady chtěla říci, že když hovoříme o eh, postavení nezletilého v národních eh, soudních řízeních, může se stát, že v některých postupech, v některých řízeních eh, se předpokládá, že prohlášení dítěte je považováno za důkazní prostředek. A pokud je to důkazní prostředek, tak podléhá kontradiktornímu postupu. To znamená, že jiné strany budou to moci nějak rozporovat, budou moci se k tomu vyjádřit. Pokud to není důkazní prostředek, eh, tak je to vlastně jenom vyjádření názoru toho mladistvého, ale nepodléhá tomu kontradiktornímu eh, řízení. A jak tedy upravit na národní úrovni eh, výslech mladistvého soudním řízení, protože eh, tam je třeba stanovit, do jaké míry ten názor toho mladistvého bude nebo nebude relevantní pro soudní řízení. A to se řeší i ve stávajícím nařízení Brusel 2a. Ovšem v reálu se to slyšení mladistvého upravuje pouze pro případy mezinárodních únosů. A v těchto případech pochopitelně vůle mladistvého eh, je zohledněna dle mezinárodních norm, o něž se eh, opírá Brusel 2a. A potom to má eh, zcela zřejmé důsledky. Pokud ten mladiství nebyl řádně vyslyšen, můžeme dospět do situace, kdy následné rozhodnutí nebude uznáno v jiném členském státě. může dostat dojít k neuznání právě s odkazem na to, že ten mladiství nebyl řádně vyslyšen. A protože způsob výslechu mladistvých v jednotlivých státech je velice odlišný, a tak se můžeme setkat s tím, a také už jsme se s tím setkali, že když ten mladiství nebyl vyslyšen způsobem, který daný stát považuje za správný, tak pak ten stát řekne, já neuznám Eh, rozhodnutí o vrácení dítěte. A to je eh, konflikt, s nímž jsme se setkali u eh, rozhodnutí Lucemburského soudního dvora. Je to velice závažný problém. Co se stane tedy do budoucna? Pokud přejdeme na další obrázek, tak tady vidíme, že návrh komise z června 2016 byl velice jasný Máte ještě dvě minuty, říká paní předsedkyně, protože jsme ten, ty hodiny spustili později. Tak, ano, už, už se blížím k závěru. Já bych chtěla jenom na závěr říci, že musíme eh, si vyjasnit, co udělat v tom budoucím nařízení, aby se to vylepšilo, protože u toho současného nařízení to byly veliké problémy, když ten mladiství je vyslyšen způsobem, který ten členský stát nepovažuje za správný. Já doufám, že toto se do budoucna zlepší a že to pomůže těm mladistvím, alespoň v EU, aby jejich hlas byl skutečně vyslyšen. Děkuji. Výborně, děkuji mnohokrát. Děkuji za jasné a přesné vystoupení ohledně slyšení nezletilých. A nyní přidávám slova paní Sonja Benbilajt Kazina, vy vykonáváte povolání velitele brigády pro prevenci trestné činnosti mladiství v Bordeaux. Rňák, jste právničkou původním eh, vzděláním a specializovaná jako psycholožka pro nezletilé. A ostatně velice často z tohoto důvodu eh, vlastně řešíte otázky dětí, které jsou ohroženy. Máte slovo. Děkuji vám. A vězte, že jsem velice poctěna tím, že mohu s vámi diskutovat v předvečer výročí Mezinárodní úmluvy eh, práv dětí. To je velice důležité datum. Po dobu 20 let eh, pracuji v oblasti ochrany dětí, takže se mě to velice dotýká. Vy jste zdůraznila, že vlastně mám dvě funkce. <laughs> Řekla bych dokonce dva handicapy ale to je jenom žert. Na takových setkání, jako je dnešní, které vlastně potvrzují moje přesvědčení, že spojení práva a psychologie je smysluplné a že je velice užitečné vlastně tyto dva obory kombinovat. Byla jsem ostatně Velice ráda, že jsem si vás vyslechla, pane Forgana Miranda, a myslím si, že i moje vystoupení bude doplňovat to, co jste zde vylíčil jako soudce. Co se týče slyšení dětí v případě rodinných mezinárodních sporů, bychom mohli postupovat dvojím způsobem. To znamená slyšení, vzhledem k tomu, že máme k dispozici pouze 15 minut, tak budu hovořit o zkušenosti z praxe a budu hovořit o dvou případech této problematice, která se týká nezletilých. Takže první věc, kterou bych vám chtěla říct, abyste pochopili tento postup, který se týká mojí práce, spočívá v tom, že jednotka, které velím, což je Brigáda pro prevenci trestné činnosti mladistvých, tady nás je pět, pracujeme v departmánu Gironde ve Francii a všech pět pracovníků je vzděláno proto, aby uměli zorganizovat slyšení těchto nezletilých. Všichni jsme dobrovolníci a všichni jsme specializováni právě v provádění slyšení nezletilých. Druhá věc, kterou byste měli vědět, ta spočívá v tom, že mm, nasloucháme dětem v rámci soudního řízení, ale výlučně v rámci trestního řízení a nikoli v rámci občanskoprávního řízení. To znamená, že pokud eh, nasloucháme dětem, tak eh, to znamená, že eh, buď soudce z prokuratury, který zastupuje, který je veřejným žalobcem, anebo trestní soudce byli pověřeni tímto řízením. Vyšetřování je pak svěřeno mm, jednotce četnictva v tomto departmánu a jakmile se to dostane do stádia slyšení, tak je pověřena naše specializovaná jednotka. To byl důležitý detail, abyste pochopili eh, z titulu jakého místa já hovořím. To znamená, že tyto děti jsou buď oběťmi, a nebo svědky u trestních činů, ke kterým došlo, které byly spáchány. Doplňujícím způsobem také mm, zorganizujeme slyšení dětí, jakmile tyto děti jsou ve věku, kdy jsou schopny hovořit o sobě eh, jako já. To znamená, že se dokážou vlastně distancovat od matky a eh, dokážou tedy alespoň minimálně využívat jazyka. I neverbální výrazy jsou velice důležité. A vzhledem k tomu, že mám dvě funkce, jsem vyšetřovatelkou a psychologem, tak vyšetřovatel v trestním řízení se snaží odhalit pravdu, re, lépe řečeno objektivní skutečnost. A to znamená, že děti musí být schopni využívat jazyka a my se musíme přizpůsobit jeho kognitivním schopnostem. Takže máme slyšení dětí od 3 do 12 let. Vyšetřovatelé ostatních jednotek eh, organizují slyšení starších dětí. A také se jedná o děti, které mají eh, komplikovanou minulost, eh, mají určité onemocnění anebo postižení. A v těchto záležitostech složitých situací máme co dočinění s dětmi, které se dostaly do těchto přeshraničních rodičovských sporů, a to náhlým způsobem ve Francii. Eh, někdy nechtějí o tom hovořit. Jeden z rodičů je francouz, takže špatně ovládají francouzštinu. A v takovém případě jsme pověřeni tím, abychom se snažili zorganizovat slyšení těchto dětí. A nyní vám vysvětlím, jakým způsobem postupuji. Je na vás, abyste posoudili, zda je to správně či nikoliv. Důležité je připomenout, že děti velmi dlouho ve Francii nebyly vyslyšeny. Etymologicky dítě podle etymologie pochází z latiny enfant, to je ten, který vlastně nehovoří, nemluví. A velice dlouho eh, francouzští soudci a profesionální pracovníci se domnívali, že není důležité naslouchat slovům dětí. Buď vycházeli z toho, že děti příliš eh, lhali, anebo nebyli schopni se vyjadřovat, tedy v neprávním slova smyslu. To znamená, domnívali se, že není důležité organizovat slyšení těchto dětí. Po určitou dobu, to znamená po dobu 20 let od roku 98, organizujeme slyšení dětí a to máme na tom velký zájem. A důležité je, že nasloucháme těmto dětím, dětem a snažíme se skloubit samozřejmě tyto výrazy s jejich psychickou situací. Budu hovořit o dvou případech, kterými se zabýváme na naší brigádě v Bordeaux ve Francii. Jedná se tedy o přeshraniční rodičovské spory. První příklad to je případ, kdy jeden z rodičů obviní druhého rodiče z násilí, se špatného zacházení nebo sexuální agrese Eh, na jednom nebo několika dětech. Musíme řešit tedy tyto případy. Ta potíž je dvojí. První potíž spočívá v tom, že se musíme snažit odhalit pravdu. To je to, o čem jsem hovořila před chvílí. Je to velmi složité, pokud nemáme důkazy, protože to je slovo proti slovu a pokud je to interní záležitost ve Francii, je to komplikované, ale pokud se tam objevuje ještě vlastně extrateritoriální prvek, tak samozřejmě to činí tu záležitost ještě složitější z hlediska vyšetřování. A vzhledem k tomu, že mám ty dvě funkce, tak si kladu otázku, o jaké pravdě hovoříme. Pokud jste právníkem, tak ta pravda to je víceméně historicko-soudní pravda, to znamená objektivní skutečnost. Pokud jste psychologem, tak je to spíše subjektivní pravda, to znamená pravda daného jedince. Jak skloubit tyto dvě pravdy? Víme, že se nepřekrývají nezbytně. U tohoto typu eh, případů Profesionální pracovníci musí vycházet ze dvou pracovních hypotéz. První spočívá v tom, že to, co obvinuje eh, ten jeden rodič je pravdou, to znamená, že tady dochází k násilí na dítěti a tudíž dítě je obětí. A nebo se jedná o lživé obvinění a v takovém případě ten obviněný rodič, který je v zahraničí, nespáchal tyto trestné činy a dítě tedy nebylo předmětem útoku. V tom druhém případě to znamená, že vlastně se využívá dítě ze strany toho rodiče, který obvinuje. Toto dítě se stává rukojmím v tomto rodičovském sporu a často je pod vlivem rodičů. Ty dopady takové situace jsou velmi závažné. Americký psychiatr Richard Gardner hovořil o syndromu rodičovského odcizení. Můžeme polemizovat o této koncepci, to nechci činit dnes, protože nemám dostatek času. A raději bych hovořila o tom, že dítě je pod vlivem. Ale ať už je jakýkoliv výraz, který používáme, tak ten mechanismus manipulovaného dítěte je stejný. A pro nás je důležité v podstatě umět oddělit zrno od plevy. A to je velmi komplikované. Uvidíte, a že to je vlastně červená niť, která se tady vyne. V podstatě se jedná o vzdělání a přípravu těch profesionálních pracovníků. Takže to je první případ. To znamená, jeden rodič obvinuje, může to být eh, lživé obvinění a komplikuje se to tím, že jeden, není, eh, jeden rodič není ve Francii. Druhý případ. Druhý případ to je otázka dítěte, kde dochází k násilí mezi rodiči. Je to tedy eh, například eh, jeden z rodičů je francouz a v 95 případech těchto případů eh, si musíme vyslechnout děti, Eh, které byly navráceny se svojí matkou na francouzské území. Velice často je to tento případ slyšení. Musím říci, že roku 2018 a za chvíli roku 2019 eh, musím říci, že jsem ráda, že dochází ke změně paradigmatu v tomto případě. Velice často jsem organizovala vzdělávání, mezioborové vzdělávání. A když jsem slyšela, že tyto děti jsou pouze eh, oběťmi násilí mezi rodiči, tak eh, často se říkalo, že není důležité organizovat jejich slyšení. Ale naštěstí už nejsem sama, kdo říká, že děti, které žijí v tom eh, zhoubném prostředí násilí mezi rodiči, jsou oběťmi a nejenom svědky. Jsou to oběti, i když nejsou eh, přímo byty nebo nadávky nejsou směrovány na ně. To je tedy velice eh, důležité v tomto ohledu. Jedná se o velmi složité situace a pro vyšetřovatele je složité si uvědomit, že to jsou děti, které jsou v konfliktu jakési lojality vůči těmto rodičům. A pokud nejste dostatečně vzděláni z hlediska tohoto slyšení, tak můžete postupovat velice mm, nešikovně. Ptáte se jich, kde by chtěli žít a v podstatě můžete na jejich ramena naložit jakousi odpovědnost ohledně toho, kde toto dítě má žít, kdo má mít péči o toto dítě, zda má zůstat ve Francii s matkou, nebo se má vrátit k otci, který se dožaduje také péče. Je to komplikované. A teď bych pohovořila o pracovních podmínkách. Je možné se vrátit k těm předchozím diapozitivům, já bych vám ukázala naše prostory. No, není to moc vidět kvůli tomuto světlu. To je tedy ta přijímací místnost, kde přijímáme tyto děti, které přicházejí buď sami nebo v doprovodu. A pokud eh, ty rodiče nejsou vnímáni jako dostateční ochranitelé dítěte, tak je důležité, abychom měli možnost přijmout tyto děti eh, v rámci přítomnosti takzvaného ad hoc advokáta nebo správce. To jsou lidé, kteří jsou vlastně vzděláni na eh, tuto situaci v rámci trestně právního řízení. Eh, čas běží, tak je důležité si uvědomit, že práce, kterou provádíme s těmito dětmi v této přijímací místnosti, předtím, než přejdeme do místnosti slyšení, pravém slova smyslu, tak je nutné se snažit snížit jejich úzkost, eh, jak si zohlednit jejich emoce. Tyto emoce eh, jsou někdy velmi silné, musíme vnímat jejich protikladné ambi- eh, emoce, nenávist, lásku, smutek, beznaděj, pocit provinění a stud. Takže to jsou pocity, které tyto oběti zažívají. O to více, že eh, tyto děti přijímáme v rámci těchto trestních eh, řízení. Takže toto je prostor pro slyšení. Tady na tom dalším diapozitivu vidíme tedy místnost, kde probíhá slyšení. Jakmile jsou to tyto trestně právní řízení, tak dochází k natáčení tohoto slyšení. Máme tam kameru, která nám umožňuje zpracovat nejenom verbální, ale i neverbální komunikaci, která je velice důležitá. A druhá fotografie, kterou vidíte na tom diapozitivu, tak to je prostor, eh, kde eh, je dítě, normálně tam jsou vždy dvě křesla, my jsme na jednom a dítě se usadí na druhém křeslu. Je velice důležité, a tím už to dokončím, mám už jenom dvě minuty, je důležité si uvědomit, že dítě není nějaká miniatura dospělého jedince. A naslouchat dítěti vyžaduje určitou specializaci. Není možné hovořit s tříletým dítětem jako s preadolescentem, kterému je 11, nebo s dítětem, kterému je 17. Musíte mít minimum znalosti ohledně kognitivního a citového a sociálního vývoje těchto dětí. Musíte být také vzdělán z hlediska traumat, které tyto násilí eh, generují a také traumat, které generuje ten přeshraniční spor. Tyto děti jsou rozpolceny, jsou rukojmými, eh, jsou rozštěpeni mezi oběma eh, rodiči a eh, je nutné tedy, abychom byli přesně specializovaně vzděláni. Musíme vědět, jaké otázky klást. Tento požadavek na vzdělávání platí pro vyšetřovatele, pro soudce já spolupracuji eh, s vysokou školou, která vzdělává soudce. Jedná se o základní vzdělání, ale i celoživotní vzdělávání soudců. Spolupracuji také se zdravotníky, s vychovateli a sociálními pracovníky. Takže jedním slovem je nutné, aby všichni profesionální pracovníci byli specializováni na tento úkon e, slyšení v rámci trestního řízení. V Gironde prakticky každodenně eh, musíme řešit eh, tyto mezioborové přístupy z hlediska eh, specializace na slyšení dětí. Pro mě vzdělávání je jedno z řešení. Prevence, povědomí a vzdělávání profesionálních pracovníků. Musíte být vzděláni v právu, to je důležité, ale musíte být také vzděláni eh, v oblasti psychologie dětí. A musíte znát techniky komunikace eh, s těmito dětmi. Vzdělávání něco stojí, ale musíme se vybavit prostředky v rámci této politiky. A chtěla bych využít této tribuny a říci, že peníze, které se investují do prevence a vzdělávání, těchto peněz bude vždycky méně, než budou náklady eh, v oblasti zdravotnictví a eh, veřejného bezpečí v rámci těchto přeshraničních eh, rodičovských sporů. Děkuji za vaši pozornost. Děkuji vám mnohokrát za vaše svědectví a za to, že jste se s námi podělila o vaše zkušenosti a vaše přesvědčení. Děkuji mnohokrát. Chtěla bych vám také popřát vše nejlepších narozeninám a zdravím také vašeho manžela, který je tady s vámi v sále. A teď se dostaneme k třetímu, kde jsou ty květiny. Teď přejdeme na třetí, poslední panel, kde budeme hovořit o mediaci. O tom jsme již se zmínili několikrát. Tak, aby se řešily tyto spory, zprostředkovatelství a mediace – může přivést rodiče k tomu, aby znovu jak si mm, zrevidovali své přístupy a našli dlouhodobé řešení ve prospěch jejich dítěte. Takže máme tady dva experty, paní Alison Shalaby, která je e, v podstatě vedoucím e, organizace Reunit International, je to britská organizace s mezinárodní pověstí, která se právě zabývá mezinárodní mediací v případě rodičovských únosů. Eh, existuje také call centrum, je tam vlastně eh, registrace 17 tisíc volání ročně a řeší se problematika 1700 rodin ročně, takže máte slovo paní a pohovořte o mediaci. Thank you very much. Děkuji mnohokrát za pozvání. Jak jste právě uvedla, Reunite je nevládní organizací sídlící ve Spojeném království. Jsme částečně financováni ministerstvem spravnosti a ministerstvem zahraničí a nabízíme řadu služeb, ale máme dvě hlavní pro rodiče. První je naše linka pro naléhavé případy a podporujeme rodiče, opuštěné rodiče a i unosce a pomáháme jim vyřešit jejich případy. Proto řešíme obrovské množství těchto případů a víme, co se daří a co se v tomto směru nedaří. Další služba je mediační zprostředkování, zejména v případě únosu dětí. Jak jste právě vysvětlili, mediace je věc, o které stále více slyšíme jako možnost řešit tyto případy, ale velmi malý počet těchto případů se dostává až do fáze mediace. Začali jsme v roce 2001, ale v roce 2014 jsme zjistili, že ten počet eh, přikázaných eh, případů mediace se dramaticky snížil. Jsou právníci nabádali k mediaci, ale v některých případech také odrazovali od mediace. A v roce 2015 jsme se obrátili na předsedu tedy oddělení pro rodinné právo a to znamenalo, že bychom měli mediátora, který by byl přítomen u Královského soudu a ten řeší všechny případy hákských i nehákských e, únosů. A předseda mm, oddělení pro e, rodinné právo podpořil tuto žádost a také e, dal pokyny, jakým způsobem by v tomto pilotním projektu mediace by tyto případy měly být řešeny, tedy vyzýváme rodiče, aby každém případě únosu dětí vlastně při prvním slyšení se o rodiče obrátili na mediátora. Mediace je dobrovolná. Soudce nemůže mediaci přikázat, ale může, jí, může k ní nabádat. A praktické pokyny byly vydány v březnu letošního roku a mediační pilotní projekt byl zahájen v dubnu letošního roku. podíváme se na další slide, vidíme zde tedy počet eh, případů, kdy se využívá mediace. A po vydání praktických pokynů došlo k nárůstu. Ta zelená jsou případy v loňském roce a zeleně máme případy v, let, zeleně případy v letošním roce a došlo k okamžitému nárůstu toho počtu případů po vydání těchto základních pokynů. Když se podíváme na eh, případy byly řešeny mediací, vidíme, že ten počet případů se zvýšil během pilotního projektu a v případě, kdy provádíme mediaci, 66% těchto případů tedy dospějí k dohodě, kdy se rodiče sejdou a během dvou dnů probíhá devítihodinová mediace a ve dvou třetinech případů dochází k dohodě a není už nutné řešit tento případ eh, soudním sporem. My tedy tvrdíme, že některé skutečnosti jsou nezbytné pro to, aby se mediaci dařilo. První z nich je podpora soudců, ale týká se to pouze podpory soudců je třeba, aby existovala i efektivní právní procedura v příslušné zemi. A pokud dojde k únosu do země, která neplní své povinnosti podle Hákské úmluvy, a v takovém případě tedy mediace nebude úspěšná, protože v, vlastně v takovém případě bude soudní řízení trvat dva roky a nakonec eh, vlastně to dítě, které bylo protiprávně zadržované, stráví to dítě, se usadí v té zemi a nebude možné to dítě následně navrátit. A další, předpok, další předpoklad pro rozvoj mediace je podpora právnické profese a ve Spojeném království je to největší výzva, které čelíme, protože opravdu je třeba změnit základní postoj právníků. Přirozená reakce v těchto případech pro právníka je řešit tento případ soudním sporem. A tady je potřeba nalézt právní řešení. Máme tedy určit té rozdělení v právní profesi. Polovina profese podporuje mediaci a nabádá rodiče, aby ji využili a druhá polovina nás nepodporuje tolik a v některých případech, když jsme hovořili s rodiči, kteří nám sdělili, že náš advokát nám poradil, abychom nevyužili mediaci, bude to zdržovat řízení a je to ztráta času. Takže to je velká výzva, které v současnosti čelíme. Ale přínosem pro nás je, že máme právní pomoc, která je dostupná pro všechny žilující rodiče podle Hákské umluvy, které, která také pokrývá náklady na mediaci. Takže rodiče nemusí hradit mediaci. Je tu i finanční podpora, která umožní, aby žilující rodič cestoval do Spojeného království, aby se mediace účastnil. Takže to pokryje jejich cestovné a také náklady na ubytování. A je tedy příznivější, když se rodiče sejdou v jedné místnosti a proberou při rozhovoru příslušné otázky. Je možné také podat žádost pro o právní pomoc u dožadovaného rodiče a v 90% případů je poskytnuta i tato forma právní pomoci. Mediace v tomto případě je zdarma. Pokud nemají nárok na právní pomoc a nemohou si dovolit mediaci, tak my jako organizace můžeme zajistit mediaci, protože si myslíme, že finanční omezení by nemělo bránit rodiče, aby se podílel na mediaci a aby vyřešil svůj spor smírčí cestou. Také si myslíme, že je užitečné využívat eh, právní platformy, jako je Skype nebo Zoom a dáme přednost tomu, aby rodiče se dostali do Spojeného království osobně, ale pokud jsou třeba v Austrálii, na Novém Zélandu, tak eh, nemají čas nebo nemají možnost získat výzum, tak mediace probíhá přes Skype. Je také úspěšná, ale neumožní znovu navázání vztahu a komunikace mezi rodiči v takové míře. Zavíjáme se dlouho mediací a měli jsme obavy před několika lety z toho, že dojde k mediaci mezi rodiči, dohodnou se a jak dopadne jejich dohoda dlouhodobě. Odolá tato dohoda času a ne, bude se následně tato situace řešit zase soudním sporem. A po sedmi nebo osmi letech jsme prováděli pohovory a ptali jsme si, jak dopadla jejich eh, zprostředkovaná dohoda a byli velmi potěšeni a byli jsme ujištěni, že ve všech případech eh, ta dohoda odolala času a žádný rodič eh, nemusel řešit další spory soudní cestou a podmínky té dohody, které dospěly, vlastně byly dodrženy. A co ještě důležitější, to dítě, o který byl spor, má smysluplný vztah eh, k oběma rodičům. Když se podíváme na překážky mediace, to je samozřejmě opak těch eh, pozitivních rysů. Nedostatečná podpora ze strany soudců, Někteří soudci nevěří v mediaci, považují za, mají za to, že právní problém má být vyřešen právní cestou. Je tu nedostatek podpor, podpory od eh, ostatních právníků, nedostatek informovanosti nejen ve Spojeném království, ale v celé Evropě, kdy tedy lidé nevědí, že mohou využít mediaci. A velká překážka je, že v řadě zemí není neexistuje finanční podpora pro účast na mediaci. A to je jedna z velkých obav pro rodiče, kteří se účastní mediace mimo Spojené království, že tedy nebudou mít nárok na finanční podporu. Tedy náš pilotní program má trvat jeden rok a měl by skončit v dubnu příštího roku. A nyní jednáme se soudci, protože ten projekt byl velmi úspěšný a jednáme o pokračování o jeden další rok, o rozšíření o jeden další rok, protože víme, že musí dojít k, základnímu, ke změně základního postoje a to se nestane za 12 měsíců, je třeba tu dobu prodloužit. Takže to jsou naše zjištění, to je naše zkušenost s mediací, je pozitivní, není vhodná pro každý případ. My zamítáme stejný počet případů jako přijímáme, ale měla by být pro rodiče dostupná. Děkuji vám mnohokrát. Merci infiniment. Děkuji mnohokrát, paní Šalaby. Nevím, jestli děláte i studie, abyste zjistili, zda rodiče, kteří souhlasí s mediací, zda to jsou lidé, kteří mají, jsou velice vstřícní vůči takovému dialogu, zda by se tím dalo vysvětlit takovou spokoje, spokojenost 66% úspěšnosti, anebo zda to jsou, eh, je to skupina zcela heterogenní, která je odrazem společnosti jako celku. Určitě by bylo zajímavé se na toto podívat, protože Pokud chceme podporovat mediaci, potřebujeme vědět, pro jaké typy rodičů je to vhodné a jak zda to třeba ještě více nepropagovat. Naším posledním expertem je paní Kalf Newsom. Vy jste advokátkou v oblasti rodinného práva a také mediátorkou, která působí v přeshraničních sporech. Také působíte jako Eh, školitelka, vzděláváte další a máte na starost poradenství ve společnosti Mike nebo Mik, nevím, jak to správně vyslovit, zkrátka MIKK, což je jedno z nejaktivnějších združení v oblasti mezinárodní mediace eh, u rodinných konfliktů a eh, únosů dětí. Takže máte slovo. A také vy máte zhruba 15 minut k dispozici. Děkuji mnohokrát. Chci poděkovat výboru Jury a paní Morán Šartě za to, že mě pozvali, eh, abych vystoupila jménem MIK, což je tedy Mezinárodní mediační centrum v Berlíně. Budu hovořit o úloze mediace při eh, ochraně práv dětí v přeshraničních rodinných sporech. Jak už tady bylo řečeno, ta mediace nemusí být ideální pro všechny rodinné konflikty, protože u některých eh, rodičů ten konflikt je tak hluboký, nebo je mezi nimi taková nerovnost, že je prostě nemožné je dostat do, jednoho, do jedné místnosti. Ale je to vhodná volba pro ty rodiče a my věříme, že to je většina rodičů ve sporu, eh, kteří pochopili nebo pochopí, že je v nejlepším zájmu jejich dítěte, jejich, eh, jeho štěstí, když se jim podaří smírně eh, vyřešit konflikt. A eh, oni pochopili, že pokud mají nadále fungovat jako rodiče, tak se musí naučit komunikovat nějak civilně v dalším životě. Naopak cesta soudního sporu aniž by se pokusili o mediaci, to často jenom vyhrotí nepřátelství mezi rodiči na úkor dítěte. Ze své osobní zkušenosti, jakožto právnička o mezinárodních rozvodových soudů, eh, tak když rodiče měli problémy společně fungovat ještě před soudním řízením, a to je právě často u těch přeshraničních případů, tak po dlouhých eh, soudních řízeních, kdy se prostě navzájem eh, na sebe hází bahno a podobně, tak často pak jsou ještě méně schopni spolu fungovat jako rodiče, kdy tady je prostě žádost, protižádost a tak dále a tak dále. Mediace znamená, že se snažíme, aby se rodiče zaměřili na zájmy dítěte. Dítěte, Eh, na které skoro neberou zřetel, a když se přitom paradoxně baví o péči o dítě. Třeba je vrátit na tu rodičovskou úroveň. Mediace je něco jiného než soudní spor a také se při ní řeší emocionální aspekty konfliktu. A tady máme definici z Evropské směrnice o mediaci. Je to strukturovaný proces rozdělený do pěti až šesti různých fází průměru trvá 10 eh, až 15 hodin. Mediace je dobrovolná, důvěrná, nestraná a rodiče musí eh, se snažit sami hledat řešení. Výhody mediace jsou dobře známé a podložené. Ve studii z EU z roku 2015, že to je i nákladově efektivnější a rychlejší než soudní řízení, a mediační dohody také jsou udržitelnější. A to je dáno tím, že rodiče sami jsou architekti takových dohod. Jedná se o to, aby se rodiče stotožnili s tím procesem a s jeho výsledkem. Mediace znamená, že rodiče pochopí, že eh, když už nejsou pár, tak ale musí spolupracovat jakožto rodiče. Jde tady o změnu smýšlení rodičů, ten mediátor se snaží za tímto účelem použít specifické techniky. Například eh, se rodičů ptá, eh, jak si myslí, že dítě bude vzpomínat na tento čas v budoucnu za 10-15 let. Snaží se, až se bude vrátit k tomuto obtížnému období dospělými, eh, dospělýma očima, což je poměrně taky otázka, která udělá velký dojem na rodiče. Výzkum ukázal, že nejde ani o to, že rodiče se rozdělují, eh, ale spíše to, jakým způsobem se rozdělují. To má eh, někdy škodlivé dopady na dítě. Pokud se podíváte na páry, které navíc žijí v různých zemích, jiných kontinentech, v časových zónách, tak tak řešení těch sporů je ještě složitější. Přeshraniční eh, případy jsou obvykle ty nejvyhrocenější. Eh, také eh, někdy nám volají na naší poradenskou linku, ať už se používají telefonát, eh, e-mail nebo Skype, obracejí se na nás rodiče z celého světa. Máme takovéto bezplatné poradenství v šesti jazycích, angličtině, němčině, francouzštině, španělštině, polštině, italštině. Loni MIK obdržel 213 dotazů Aha, a už letos jsme překročili 200 dotazů, týká se to 65 zemí, eh, především se zemí EU. A ty dotazy se týkaly eh, celé škály rodinných sporů. 32 byly případy eh, podle Hákské úmluvy, 6 případů to bylo nehákské smlouvy 19% se týkalo prevence a přemístění a 38% kontaktu a péče. Eh, rodiče eh, se také mohou obracet na naši síť mediátorů. Eh, my kým v tom pomáhá. My, jakožto další organizace, jako Reunite, používáme vlastně tu takzvanou společnou mediaci. Je to náročné pro rodiče i ty zprostředkovatele, ty konflikty jsou vyhrocené, je tady také silný časový tlak, protože třeba jeden rodič přiletěl ze zahraničí na pár hodin, jsou tady různé jazyky, kultury rodičů a to může zase ten konflikt dále vyhrotit. Mediace znamená především komunikační schopnosti. Komunikační nástroje, řešení konfliktu. Je třeba, abychom pochopili kulturní rozdíly, v komunikaci, ehm, v tom chování, to je klíčové, protože také schopnost komunikovat v mateřském jazyce rodiče nebo rodičů, když třeba jeden rodič chce pře, eh, přepnout do svého mateřského jazyka během mediace kvůli zvýšenému eh, stresu, má strach, že mu bude třeba špatně rozuměno. My máme tedy ten model 4b, a ten eh, znamená, že ty mediátoři budou dobře vybráni podle jazykového eh, a kulturního eh, zázemí rodičů. Ideálně by měli být tedy bilingvní. Ti mediátoři by kulturní, tedy že znají obě kultury. A by profesionální, to znamená, že ehm, by také měli zastupovat různé profese a také Eh, obě pohlaví. Tady máme eh, obrázek týkající se naší sítě. Máme 150 mediátorů ze 7, v 27 zemí a dohromady jsou schopni komunikovat ve 30 jazycích. Všichni absolvovali eh, školení, které se každý rok dělá v angličtině a v němčině. Eh, také to děláme v Singapuru na žádost tamních právníků a v Japonsku. Eh, a oni potom, když absolvují to školení, tak jsou zařazeni do té sítě MIG. Teď v září jsme měli zástupce na školení z 11 různých zemí. Eh, MIG a Center ICO teď také provádějí školení pro Eh, mediaci, která zahrne i děti ve spolupráci s organizací Missing Children Europe a s dalšími partnery. S ohledem na to, že se uznává prospěšnost mediace, především pokud jde o zachování nejlepšího zájmu dítěte, tak eh, ale s ohledem na to, tam, ten, to množství mediace v EU je poměrně malé. Eh, byla vznikla studie na základě sledování směrnice o mediace a nazývá se to právě paradoxem mediace. Proč ta mediace se tak málo využívá? Myslím, že ta naše zjištění jsou podobná jako u Ellison. Často to je otázka peněz. Mnoho rodičů má zájem o mediaci, ale nemohou si ji dovolit. Německý e, ústřední orgán, který spolupracuje s MIG, poskytuje financování mediace u přístupu únosu dětí podle Hágu a hákských kontaktních míst ale ne, už potom pro další přeshraniční případy. Také to je nedostatek informací o mediaci, to je další důvod. Rodiče nám často říkají, e, že je škoda, že nevěděli o mediaci předtím, než zahájili nějaký soudní spor. Mnoho právníků ku podivu si stále myslí, že mediace je to tež co poradenství. E, právníci jsou potenciálním e, zdrojem Eh, cesty mediace. A ne všichni právníci odkazují na mediaci. A ti, kteří odkazují, tak to jsou třeba ti, kteří také sami zajišťují mediaci a ví, že budou zapojeni do toho mediačního postupu. Eh, my tedy radíme rodičům, aby se obrátili na právníka, aby měli eh, právní poradenství, aby mediaci zahájili informováni. Potom ti právníci zkontrolují to závěrečné memorandum o porozumění mezi rodiči a potom zajistí tu formalizaci, aby to mohlo být uznáno i v druhém státě. A úloha právníka v tomto ohledu je klíčová. A je třeba, aby právníci byli lépe informováni, aby třeba byli informováni v rázných konferencích, jako je sítě, konference sítě Lepka, Eh, to bylo spolufinancováno eh, Evropskou unii a pak také byla velká konference v lednu loňského roku. Dále soudci, to je další klíčová skupina pro eh, větší počet mediací. Už to bylo zmíněno i ve studii parlamentu, Evropského parlamentu ohledně podpoře směrnice o mediaci. Teď tady je ten návrh eh, přepracování Bruselu 2a, který jde správným směrem. Chce posílit úlohu soudců, pokud jde o odkazování na mediaci u únosu dětí a pokud možno i během řízení, pokud to, to, to řízení příliš nezdrží. Jsou tady tedy představy, že by mediace mohla zdržet řízení v hákských případech, ale eh, Eh, anglický, německý a nizozemský model by, toto, eh, by mohl fungovat jako protiváha této obavy. Eh, jsou tam uvedena dvě slyšení po deseti dnech. Ten mediátor se účastní prvního slyšení, informuje rodiče o mediaci a potom, pokud ty rodiče chtějí, tak ta mediace probíhá dva až tři dny mezi těmi dvěma slyšeními. MIG podporuje tento model třeba na dvouletém semináři soudců, to organizuje německý ústřední orgán a stále více soudců díky tomu v Německu, ale i v jiných zemích eh, se eh, toto snaží podporovat. Pokud jde o úspěšnost mediací, ta čísla jsou slibná. U únosů dětí došlo k úplnému eh, nebo k úplné nebo částečné dohodě. V roce 2015 67%, 2016 90% a 2017 toto bylo 83% úspěšnosti. Další eh, klíčová oblast, kterou se mi zabývá, to je uznávání a vymahatelnost eh, takto zprostředkovaných dohod, především takzvané balíčkové dohody. Takovéto dohody zahrnují celou škálu oblastí, jako je rodičovská odpovědnost, eh, alimenty eh, a další. Eh, to je třeba podporovat prostřednictvím expertní skupiny Hákské úmluvy, protože to je v nejlepším zájmu dítěte. Vše lze vyřešit, aniž by se rodiče museli vracet k soudu. Nicméně, pokud jde o jurisdikci při únosech dětí, to je velice složitá otázka ale ta vymahatelnost eh, těch balíčkových dohod je tedy následně také dosti složitá. Žádný právní nástroj v EU ani Mezinárodní hákská umluva ne, neusnadňuje vymáhání takovýchto balíčkových dohod, což může být další překážka pro zvýšení počtu mediací. Je tady velká nejistota vymahatelnosti a to kdyby se podařilo odstranit, tak by potom těch mediací bylo více, protože právníci by s větší důvěrou rodiče odkazovali na mediaci. Eh, experti eh, spolupráci s MIKem připravují projekt, který by právě měl trochu toto vyřešit, tím, že by se vypracovala cestovní mapa, která usnadní vymahatelnost těchto balíčkových dohod v celé EU. A poslední věc, MIG také eh, se snaží o mediaci v nehákských případech v zemích, kde nejsou mezinárodní nástroje na pomoc tomu opuštěnému rodiči a unesenému dítěti. To se týká především zemí z eh, regionu eh, Blízkého východu a Severní Afriky, které nejsou signatáři Hákské umluvy jsou to především tedy země na severu eh, Irska, eh, severu Afriky s výjimkou Maroka a Turecka. A někdy ty kontakty s rodiči potom zcela ustanou. A mediace je možná jediným způsobem, jak zachovat kontakt mezi opuštěným dítětem a uneseným rodi, eh, opuštěným rodičem a uneseným dítětem. V těchto regionech má dlouhou tradici Eh, smírčí řešení sporů a je to způsob, jakým se řeší i rodinné spory. Loni s podporou německého ministerstva spravedlnosti MIG analyzoval judikaturu za účelem výzkumu a expertního jednání v Berlíně. Experti zastupovali obě kultury, byli to mediátoři, sociální pracovníci, eh, hovořili arabsky, farsí, eh, turecky a na základě těchto expertních setkání MIG pracuje na novém modelu opatření, na novém konceptu. Také jsme byli pozváni do Maroka, abychom tam proškolili soudce a sociální pracovníky v mediaci a přeshraniční mediaci. A konečně máme takovou vizi, že ve spolupráci se všemi zúčastněnými stranami by se mediace stala preferovanou cestou pro řešení přeshraničních rodinných konfliktů, což zajistí, že, jejich, že nejlepší zájem dítěte bude ochráněn. Děkuji. Merci. Děkuji mnohokrát všem našim panelistům. Druhého, třetího panelu. Nevím, zda někdo chce položit otázky, nebo je tady nějaká reakce v sále. Vy sám, pane předsedo? Já bych si byl býval přál, aby všichni zákonodárci, kteří nějakým způsobem mají co dočinění s otázkami dětí, mohli ehm, se účastnit tohoto slyšení, které pro mě je naprosto mimořádné. Chci vám za to upřímně poděkovat. Za druhé, pokud někdo z těch <laughs> několika kolegů tady jsou, tak mají ještě několik minut. Paní Berženo, ano, já bych ráda vystoupila mm, proto, abych eh, opravdu poděkovala eh, za to, co tady bylo řečeno ohledně toho, co to je být dítětem mezi eh, dvěma rodiči a také se to týká dětí, které neví přesně, kdo je jeho rodič, to byl můj případ, takže já mám tak trošku obavy, že mediace je možná pouze tehdy, pokud ti rodiče jsou skutečně mm, dospělými. Já se omlouvám za můj hlas. Problém mediace předpokládá, že rodiče jsou dospělí, ale to k tomu málo kdy bývá. Takže bohužel děti jsou v sázce, ve hře, jsou rukojmými a je nutné, aby zákonodáci se jimi zabývali i za cenu, že budou hovořit. Děti mají strach nechtějí mluvit, protože se bojí ran. Já to znám z paměti. V každém případě děkuji vystupujícím, bylo to úžasné. Takže opětovně sdílím váš názor. Pan Mario Pinto chce vystoupit? Obrigado, senhor presidente. Eu quero também expressar. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat velice srdečně všem osobám, které tady vystoupily, za jejich práci, kterou obdivuji. Jedná se o často nevděčný úkol, protože nevždy se těmto lidem dostává porozumění ze strany těch, kteří mají odpovědnost v této oblasti. Jako advokát před několika lety jsem měl případ, kde soudce si vyslechl nezletilého a toto slyšení umožnilo dospět k správnému rozhodnutí ohledně péče o toto dítě. O to se jednalo, byl to rozvod. A soudce pohovořil s, dětmi, s dítětem za přítomnosti ostatních, měl s ním rozhovor a určitém okamžiku řekl, když máš strach, komu zavoláš? Když se probudíš a máš strach, zavoláš maminku nebo otce? A dítě odpovědělo. A tato odpověď vlastně rozhodla o tom, jaké soudní rozhodnutí soudce přijal. Vlastně je nutné tedy proto eh, naslouchat těmto dětem. Děti jsou lidské bytosti, vyjadřují se, možná se nevyjadřují vždy tak dokonale, ale není tam ta falešnost eh, ze strany dospělých. A dospělí musí být otevření a musí být ochotní vyslechnout si sdělení dětí, které se vyjadřují slovy, tichem, mlčením, gesty. A to je poslání mnoha lidí, ale hlavně soudců. Takže opětovně bych chtěl velmi upřímně poděkovat všem odborníkům, kteří zde dnes hovořili. Pane předsedo, drahá kolegyně, lituji, že toto téma jak si nevyvolalo více pozornosti a zájmu v rámci tohoto výboru, když se podíváme na počet poslanců, kteří jsou zde zastoupeni. Utěchou nám může být se myslet, že práce naší kolegyně Moran Šarti s podporou Tadeuše Zjevky, že tato práce bude viditelná a čitelná ze strany všech. Protože málo kdy poslanci dokáží proniknout do tak konkrétních věcí, tak jak jste o tom vyhovořili, a když jste uvedli praktické Případy, s kterými máte co dočinění a to mám velice rád. Protože já mám ve zvyku říkat, že zákon, která nemá možnost zlepšit řešení nějaké otázky, tak takový zákon není zajímavý. Takže ten míček je teď na vaší půlce hřiště, protože tu technicitu eh, znáte vy. Eh, ten, kdo k vám nyní hovoří, má určitou zkušenost dětství, takže Eh, se domnívám, že bylo úžasné, že jste hovořili a vyjádřili se eh, tímto způsobem. Takže Elizabet, na tobě, aby si to uzavřela. A chtěl bych ještě poděkovat za její práci. Teď eh, tady má desát, des, desítky připomínek. To je také dobrá vizitka přípravy a spolupracovníků. Je to skutečně užitečné. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě, že chci poděkovat všem panelistům, kteří nám umožnili eh, získat eh, podrobný a opravdový, eh, opravdovou představu o životě těchto dětí, jejichž rodiče se rozcházejí se všemi těmi problémy, které se zvyšují ještě tím, že se jedná o mezinárodní eh, pár. Děkuji vám a buďte si jisti, že to, co jste řekli, vezmeme v potaz a jako koordinátorka za práva dětí eh, použiji to, co jste tady řekli, na to, abych zlepšila naši politiku a abychom vyřešili ty případy, které tady máme na stole a které souvisejí s koordinací. A nemohu opomenout poděkovat našim kolegům a zvláště vám, pane předsedo, a e, právnímu výboru Evropského parlamentu. Vy nás podporujete v naší práci, organizujete nebo začlenujete takováto slyšení do programu právního výboru a tím nám umožňujete pokročit společně v této věci. Takže vám patří naše uznání a nyní nám nezbývá než nadále dobře pracovat, ale mě pomáhá eh, vynikající tým, takže jsme připraveni pokročit v řešení všech těchto otázek. Takže děkuji vám oběma máte veškeré moje poděkování. Děkuji, tím přerušíme nyní jednání na 9 minut, protože poté na 45 minut začne druhé slyšení, začne v 17.45. Ještě jednou vám děkuji, dámy a pánové. A v každém případě se domnívám, že to, co jste tady vyjádřili, se objeví v návrzích, které budou vypracovány. Děkuji.